Colleagues, I think we can start. Please take seat. Posaďte se, prosím. Přejdeme k bodu 7 pořadu jednání, což je velmi důležité. Máme tady jednání o návrhu zprávy o e, nařízení o bankovní strukturálních reformách. To je e, klíčová věc. My děkujeme zpravodaji za jeho zprávu, která má řadu významných e, návrhů a změn návrhu komise. Máme tady celou řadu bodů k jednání, je to velmi důležitá diskuze, strategická diskuze bych řekl. Takže ještě jednou děkuji zpravodaji za jeho práci a okamžitě vám dávám slovo. Mm, děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat stínovým zpravodajům, protože jsme měli um, možnost diskutovat řadu věcí a mm, dosavat, doposud tady není jasná schoda. Chtěl jsem toto jasně říci na úvod, ale chci říct, že mm, je tady velice jasné, eh, jasná schoda, jak pracovat, jak postupovat, abychom měli kvalitní legislativní návrh což je můj cíl. Abychom tedy v úzké diskusi se stínovými zpravodaji zvážili, kde můžeme najít většinu. Z mého hlediska, když jsem prezentoval tento návrh, tak tam je několik, tam jsou dvě dimenze, které jsou důležité. První se týká klíčového tématu pro Evropskou unii, a to je otázka, jak dosáhnout investice, zajistit pracovní místa. Nemůžeme postupovat jednání o regulaci hlavních finančních institucí, aniž bychom zvážili, jaký efekt to bude mít na evropskou ekonomiku. Dnes máme nedostatek investic v Evropské unii. Není to žádná věda. 400 až 700 miliard euro. To je hodně. A v této perspektivě musíme se dívat na Junckerův plán, který ročně znamená 100 milionů. Takže i kdyby ten plán fungoval, tak nepokryje ani malou část té mezery v investicích. Takže musíme zajistit, aby finanční instituce Evropské unie mm, fungovaly od úvěru, investice, sekuritizace, transformace likvidity do inovací a pracovních míst, které potřebujeme. To je skutečný test naší legislativy. Nestačí jenom se podívat na jednu část evropské ekonomiky, to je finanční sektor, a snažit se to kalibrovat co nejlépe. Musí to být kalibrováno tak, aby to fungovalo v souladu s celým zbytkem evropské ekonomiky. My všichni víme, že mm, když vypukla finanční krize, tak všechny nutné reformy a jakékoliv eh, názory jsme měli na to, co je nutné, tak to všechno vedlo k potřebné regulaci úvěru kapitálových požadavků, které mají efekt na makroekonomický. Takže jeden z mých hlavních bodů je, říci, že musíme skutečně přemostit tu propast v investicích, která činí 440 miliard euro, což nelze udělat, pokud bychom vytvářeli nové problémy, které by nebyly motivovány riziky v různých bankovních strukturách. K tomu se ještě vrátím, protože hlavním tématem mého návrhu je řešení rizik, abychom zajistili, že nevstoupíme do nové finanční krize, abychom zajistili, že um, zajistíme investice, do, které evropská ekonomika potřebuje. Dovolte, abych řekl, že 400 miliard euro, pokud se nám podaří toto najít, tak to odpovídá pěti až deseti milionům nových pracovních míst. To je tedy ta perspektiva, kterou musíme mít na to měti. Druhá perspektiva, pane předsedo, je legislativa, kterou do posud máme. A já nebudu mm, se probírat tou mm, abecedou mm, BRD, e DGS a tak dále vy všichni znáte tyto zkratky. Toto všechno začalo ve stejnou dobu. Ta legislativa o kapitálových požadavcích, legislativa o tradingu, o um, rezoluci, um, řešení tedy bank. A já chci aby veškerá tato legislativa byla silná a jasná. Směrnice o eh, Banking Recovery Bank o řešení problémů bank mění pravidla hry, protože to znamená, že, nový, že žádný akcionář v budoucnu se nebude, schop, nebude mít možnost se spolehnout na to, že daňový poplatník nebo někdo jiný je zachrání bude postup bail-in a banky se na to musí, na to musí, eh, k tomu musí přizpůsobit. Budeme mít stabilní systém, který bude vyžadovat eh, více kapitálu z riskantnějšího biznesu a mm, všichni v bankách budou obezřetnější, co se týče dozoru. Podíváme se na univerzální banky. Pokud se angažují v jiných rizicích, než na které jsme připraveni, tak tato rizika musíme řešit. Nemůžeme ale říct, že univerzální banky jako takové, tím, že jsou univerzální, tak jsou riskantnější než jiné. Naopak, jak jsme viděli v zátěžových trestech a jinde, a ECB konstatovala, Eh, retailové banky, které investují do velkých um, realitních projektů nebo specializované banky, které jsou zájemně závislé na zbytku finančním sektoru. Já chci řešit rizika, která vidíme, ne rizika, která um, předvídáme. Dobré pravidlo je, že když upustíme klíče, takže je e, budeme hledat pod lampou, ne, musíme hledat tam, kam spadly, tedy nehledat tam, kde je vidět. Musíme řešit všechna rizika finančního systému, musíme vědět, kde jsou. Proto navrhuji, aby pro ty univerzální banky, které mají symetrickou strukturu více tradingu versus vklady, tady musí být kontrola na základě eh, rizikově vážených kritérií. A to je důležité, protože to je v novém finančním eh, systému, je to součást COD4. And the same. Je to více univerzální. Eh, účetní standardy jsou různé v různých zemích. Proto je to to, co z tak evropskému systému řešení rizik. A orgány dozoru musí být možnost buď požadovat více kapitálu a dozor, omezovat aktivity, anebo separace. To znamená, že e, bychom toto vázali na CRD4, mm, větší stabilita, větší kredibilita. To je důležité, protože jinak, eh, když přerušíte ten řetězec od úvěru k firmám přes sekuritizaci a obchodování s těmi nástroji, tak se vlastně podkopává i investice a nová pracovní místa. Všichni tady vědí, že máme problémy řešit financování nových pracovních míst. A mm, pokud to neuděláme správně, tak malé a střední podniky budou postiženy. Ty nejvíc závisí na tomto trhu, kterém závisím, o kterém mluvím. Druhá věc, o kterém jsme nemluvili, jsou všechny tyto firmy, které uh, nemají vlastní banky a závisí na jiných bankách. Protože když oddělíte to oddělíte, tak ve většině případů ta investiční banka se vrátí do domovské země. A řada zemí bude mít velice málo likvidity, která je nutná. A druhá věc, a tady skončím. Pokud mm, to rozdělíme, a to je racionální. Nemusíme si být vědomi toho, že oddělené banky nebudou banky tak, jak je známe, protože v některých zemích mm, to vůbec nebudou mm, banky. To znamená, že v tyto finanční instituce nebudou spadat do nové regulace, do nového dozoru, který vytváříme od roku 2008. A to by znamenalo, pane předsedo, to, že by byl podkopán náš vlastní systém stability a bezpečnosti finančního sektoru. Já nechci, abychom pod, Mm, podpořili problém nedostatku investic vytvářením prostoru pro stínové banky, které budou mít stejné riziko, stejnou zájemnou závislost. Myslím, že nemyslím si, že dosáhneme větší stability tím, že budeme mít více Lehman Brothers. Budeme mít větší e, bezpečnost a stabilitu a finance, pokud plně využijeme legislativy, kterou jsme vytvořili v Evropské unii. A nyní je čas vytvářet příležitosti pro investice. A pane předsedo, proto doufám, že budeme mít plodnou diskusi k mému návrhu zprávy. A Těším se také na spolupráci s stínovými zpravodaji. Děkuji zpravodaji. Takže teďka si vyslechneme stínové zpravodaje. První je Jakob von Weizsäcker za SND. Děkuji, pane předsedo, a děkuji Gunnerovi Helkmarkovi. Nejen mi bylo potěšením přečíst si vaši zprávu, ale také spolupracovat. Navzdory tomu, že zpravodaj mnozí stínoví zpravodajové eh, dosáhnou daleko, bylo by těžké si potřást rukama, pokud jde o to, tuto konkrétní agendu. No, stačí, abyste trochu eh, přistoupil blíže. Já vysvětlím, proč by to bylo těžké. Mám některé obecné připomínky, které eh, jsou vlastně částečně v samé podstatě věci. Mně se nezdá být přesvědčivou, přesvědčivá ta myšlenka, že si můžeme dovolit slabou strukturální reformu legislativy na základě arg- argumentu tomu, Eh, čemu říká eh, Begenar Hockmark ta písmenková polevka těch různých eh, tedy regulací, které prošly tímto výborem. Mně se zdá, že tahle pís, písmenková polevka, jak tedy tenhle, ten, ten, tahle směs příliš neuspěla. A právě proto potřebujeme trochu zjednat pořádek. pořád je tu určitý nedostatek. Na mnoha jednáních lidé říkají, bude sílak, týlak. Lidé, kteří ovšem sledují tuto záležitost zblízka, vědí, že eh, Telek narazil na velké problémy v některých azijských ekonomikách a dokonce jsme teď svědky i různých transatlantických problémů. Takže nemůžeme se spolehat na to, že to vyřeší úplně všechno. Myšlenka takzvaného bail-inu, to může fungovat, pokud je nějaká jednotlivá banka, která bude v potížích. Jakmile však nastane systemická globální krize, tak jsou určité limity toho, jak dobře by Berlin vlastně fungoval ve vztahu k tomuto problému. Takže první, co k tomu lze říci, je, že ta v podstatě implicitní dotace těch příliš velkých eh, firm, které jsou příliš velké na to, aby mohly eh, zkrachovat, to je něco, co neobstojí před eh, analýzou. Někteří lidé argumentují, že bychom měli přestat regulovat ten bankovní sektor a zaměřit se na růst. Ale já říkám, určitě je lepší pro růst i pro efektivní alokaci kapitálu, abychom zastavili ty dotace příliš velkým institucím a abychom nastartovali růst trochu jinak. Abychom dali ty peníze do Junkrova fondu, který zatím nedosáhl skutečného eh, statistického makroekonomického významu. Ale abychom dál dotovali takové instituce, to si myslím, že není na místě. A za třetí, prvním cílem je posílit ten takzvaný toolkit v rámci bankovní unie a harmonizovat věci. A pak je to i druhý cíl. A ten se týká vnitřního trhu pro všechny. Stejného pro všechny. Když máme dva cíle, tak pak okamžitě vznikne otázka, jak dospět ke kompromisu a jaké nastavit priority. A mě znepokojuje přístup, který říká, umožnili bychom tedy takový přístup, jako e, byl ve, ve Spojeném království Vickers, aby bylo možné znovu znárodnit ta rozhodnutí o těch příliš velkých institucích v rámci bankovní unie. To je nebezpečná, nebezpečný konstrukt já si dokonce myslím, že to ani nech, nezamýšlíte svými pozměňovacími návrhy, ale my se musíme hodně zamyslet nad tím, co by to v praxi znamenalo. A já se obávám, že by to mohlo eh, vést k opětné nacionaliz, na, nacionalizaci odpovědnosti, což by byla nebezpečná věc a ohrozilo by to celou tuto konstrukci, šlo by to proti duchu, tomu, o co, duchu toho, o co tu usilujeme. Za třetí, síla návrhu komise spočívá v tom, že akceptuje model univerzálního bankovnictví v Evropě. Já neříkám, že univer, neříká se tím, že univerzální banka já sama o sobě je špatná, ale že nechceme investiční banky, které se skamuflují jako investiční banky, jenom aby využili část eh, toho regulačního eh, prostředí. Čili místo, abychom oslabili tu, to dělítko mezi obchodními bankami a investičními bankami, tak bychom měli toto dělítko posílit. Podívejme se na bilance eh, velkých evropských bank. Když se podíváme třeba na to, jaká část té eh, bilance je, eh, jsou prostředky, které jsou relevantní pro reálnou ekonomiku, to znamená eh, půjčky, které nejsou pro finanční sektor. Taková univerzální banka by měla zhruba 80% nebo možná 70% právě v, to, v tohoto měřítka. Velká část jejich aktiv by byly půjčky reálné ekonomice. Ovšem u investičních bank, to jsou některé z těch největších, tam to pak klesá pod 40%. A musíme být velmi obezřetní. Do jaké míry chceme upřednostnit takovéto eh, eh, podniky bez strukturální reformy, takovéto instituce. Takže to je jeden bod. Pátý eh, bod o, z toho, co říkal Gunnar Hockmark jak nejlépe eh, řešit otázku rizika. Můžeme to jednak dělat tak jako dnes prostřednictvím interních modelů nebo jiných eh, rizikových modelů, tedy vážení rizika. Zkušenosti ukazují, a to neříkám, protože bych obdivoval Donalda Ramsfelda, ale on zavedl poměrně užitečnou terminologii. Jsou určité neznámé neznámé. To znamená, ta představa, že ve ském rizikovém modelu můžeme dospět k objektivní koncepci rizika, to se mi zdá být pomílené. A uvažujeme prakticky. Když se ukáže, že některé pozměňovací návrhy eh, zavádí eh, rizikově vážené, vážená opatření, v, naší, eh, v našem reformním, v té reformní regulaci je nebezpečné. Týká se to rozsahu působnosti, kde když necháme 30 eh, a 70 miliard, miliard nezměněné tyto Prahy, najednou se to bude všechno měřit na základě vážen, vážení rizika. To omezí celkový rozsah bank, které budou spadat pod tuto regulaci a pak ty, ta jednotlivá opatření, to znamená, kde by měla, měla být ta hranice, tam, kde to oddělíme, jakmile budeme vycházet z rizikové váže, váženého měření, tak, eh, tak pak se vrátíme zpátky k eh, Bazily 3, což tam to má dává smysl samozřejmě. A v, při reformě struktury bank by to také dávalo smysl ale v tomto případě nikoliv. Je tu také otázka toho, zda restrukturalizace by měla být spuštěna na základě tedy možnosti ozdravit eh, tu banku a, nebo na základě systémového rizika. Já si myslím, že spíš ta druhá varianta, to znamená systémové riziko. Proč? Když se budeme spoléhat Eh, na tu jaksi vyřešitelnost, ozdravitelnost té situace, tak to znamená, že banky musí představit plány ozdravení, které jsou pak eh, eh, hodnoceny, orazítkovány a tyto instituce se pak označí tedy jako ozdravitelné, což ovšem neznamená, že za systémové krize opravdu ozdravitelné budou. A i když by byly, i když by se to dalo vyřešit, tak jejich eh, bankrot může způsobit obrovskou systémovou škodu. Takže já si myslím, že ta resolvability, resolvability jakožto koncept by oslabila celkový dopad tohoto eh, právního aktu. A pak ještě eh, technická záležitost definice obchodování, čili tradingu. Víme, že proprietary trading to není něco, co, co by měly provozovat bankovní instituce. Ovšem jsou tu některé aktiv, užitečné aktivity, jako třeba takzvaný, takzvaný market making. Je někdy z ekonomické perspektivy to těžko rozlišit, co slouží klientům a co je vlastně už trading, eh, který je pouze zamaškován pod nějakým jiným pláštíkem. Takže Měli bychom přihlížet k celkovému rozsahu eh, obchodování a pak eh, možná určovat, jaký by byl nějaký práh, aby se to oddělilo. A to je z mé strany zatím vše. Děkuji. Ano, takže zatím asi budete souhlasit, že nesouhlasíte, ale vyslechneme teď další řečníky za EKR pan Kamal. Děkuji. Se zájmem tady konstatuji, eh, po, postřehuji ten eh, odkaz na tu písmenkovou eh, polévku, to znamená všechny ty zkratky, které tady máme, musíme mít nakonec řešení, které je průchodné, ale také srozumitelné. Děkuji zpravodaji za veškerou práci sekretariátu, za to, že se mu podařilo uspořádat tolik jednání s národními experty. Bylo to užitečné. Neříkám, že jsem se účastnil všech, ale zúčastnili se jich často eh, moji zaměstnanci, bylo to užitečné, i když často z toho vyplynulo více dotazů. Snažíme se eh, dosáhnout určitě změny perspektivy, ten přesun od finanční stability k nastartování ekonomiky. A tento přesun však musí být takový, abychom nezapomněli přitom na finanční stabilitu. Vyřešili jsme opravdu problémy bank. Já asi jsem si s vámi v tom, že jsem skeptický Ale toho, jestli jsme vyřešili problematiku příliš velkých bank. My jsme se zaměřovali na všechny možné eh, zkratky USIT, um, ehm, AIFMD a další, ale neřešili jsme eh, tu otázku eh, TBTF, to znamená too big to fail. Myslím, že se k tomuto již dostáváme poměrně pozdě. Líbí se mi ta myšlenka, kterou tady chce Gunnar zavést, zaměřit se na riziko. To mi přijde, že je dobrá, dobrý příspěvek do debaty. Ale nemyslím si, že by eh, to rozhodnutí o riziku měli provádět politici. Měli bychom eh, však si uznat, že část té rizikové aktivity byla na retailové straně, to znamená půjčování prostě jedincům, kteří ne, nemohli nikdy ty půjčky splatit. Pak jsou tu ABS, CDO, CDS, e, eh, různé další zkratky těch produktů, ale to, čemu někteří říkají investice, jiní tomu říkají eh, invest, kasino. Takže Měli bychom stavět na tom, co jsme udělali, ale eh, posílilo RD4 a BBRD skutečně posílilo eh, eh, pravomoci dozoru. Velice mě zajímá Gunnarova myšlenka těch ekvivalentů, kde třeba finanční, jako ve Spojeném království, kde finanční sektor je relativně nafouklý oproti jiným sektorům. Zajímavá eh, diskuze se vede i u nás ve skupině. Většina skupiny podporuje názor zpravodaje, ale já osobně a někteří jiní mají otázky. Jak jsme řekli, eh, předtím CRD, eh, BRD, stačí to? Když se podí, ohledneme zpátky na krizi, na ten důraz na rizikově vyvážená aktiva, stačilo to? Já myslím, že k tomu bychom měli přihlédnout. A jak to vypadá s tím bailing in? Když se podíváme na BRD, bude systémová krize. Když selže několik, eh, zbankrutuje několik bank, tak když máme bail-in, tak mnozí z nás souhlasili, že bychom se měli pokusit eh, zkrátka uko- skončit s bailoutem, který je na bedrech daňových poplatníků, ale takhle je to vlastně to samé, když se to děje prostřednictvím penzijních fondů nebo institučních investic. Je tu také otázka eh, jakési eh, křížové dotace. Jak zabráníme tomu, aby vklady se staly vlastně zárukami nebo dotacemi investiční bankovní aktivity? Pořád ještě mi to není úplně jasné nejsem si pořád ještě jistý, jestli jsme ten problém vyřešili. Jak eh, tomuto problému zabráníme v univerzálních banko, bankách? Jedna z věcí, ke které přihlížíme u nás na skupině, je ta otázka toho, jak proveditelné je, abychom eh, měli bilance, které budou skutečně transparentní, aby byly dvě oddělené v jedné univerzální bance, ale jak, jak to bude snadno identifikovatelné? Pak banky, které jsou i mezinárodní. Mnohé banky, které, eh, kterými se zabýváme, jsou mezinárodní. A když bude rozhodovat národní orgán, no tak jak potom ošetříme ty mezinárodní banky? Vztah mezi domovskou zemí a orgány domácího státu a těmi v těch zemích hostitelských. Neříkám, Gunnar, že s vámi nesouhlasím ve všem, ale musíme každopádně některé věci ještě proskoumat lépe dále. Jádro a jak si to, co je mimo to jádro. Tady by to mělo mít být více odděleno. Mělo by tedy být to e, tradiční bankovnictví, e, opravdu e, vklady, vklady a půjčky, ale vlastně to tak nefunguje. Dneska, když někdo vloží peníze do banky, tak ta, ty peníze tam nezůstanou. Vy, nezůstanou. Vypůjčíte ty peníze bance, banka je potom půjčí za víc, aby vám z toho mohla potom dávat nějaký úrok. Ale jakým způsobem můžeme do toho vnést trošku více důvěry, aby to byla skutečná vkladatelská důvěra a nejenom přestírat, že jsou to vklady, které pak nejsou vůbec v té bance. Takže mohli bychom se dostat k té retailové straně, market making, jak, do jaké míry je to přijatelné, jak zajistíme, aby to bylo přijatelné oproti spekulativnímu market making, jakým způsobem tyto věci odlišíme. A pak expozice různých, různým nástrojům. Třeba je na místě, aby ta, to, to, ta hlavní aktivita, to, to jádro, aby tam byla eh, v tomto případě určitá intervence od daňových poplatníků, Teoreticky je to oddělené ex ante a ex post, ale v re, reálu je, jsou to stejné rizikové nástroje přímo eh, v hlavním biznesu i v tom non-core biznesu. Takže stále pořád musíme klást hodně eh, otázek. Omlouvám se, že na, ne, nemám na všechny odpovědi připravené, ale musíme se snažit ty pozice zblížit. Líbí se mi ovšem tato debata, která tu probíhá, což eh, asi ovšem příliš není útěchou pro ty, kdo jsou mimo eh, tuto sněmovnu, kteří hledají od nás nějaká řešení. Takže děkuji. Děkuji panu Kamalovi. A <clears throat> teď tím zpravodaj Alde Zemíkulár. Eh, děkuji. Děkuji, Gunnare. Děkuji za tuto zprávu. Musím říct, že si velice cením dvou věcí v Gunarově zprávě. Jednak myšlenka, že jistě snažíme se být věrně našemu mandátu, žádným způsobem neohrožovat veřejné prostředky, daně, daně, peníze daných poplatníků. Zároveň je důležité mít investice a růst, um, že tady je určité spoždění Evropy um, rostoucí nezaměstnanost. Jsou všechno věci, které musíme mít ale na mysli, jinak to nebude sladěno s Junkrovým plánem. Druhá věc velice důležitá. Vycházet z rizika. Krize ukázala, že jsi velmi rozmanité instituce, které byly v problémech, musely být zachráněny v Evropě a ve Spojených státech a snažit se identifikovat rizikové faktory. To znamená namlouvat si, že bankovní struktura sama o sobě je, je tím problémem jediným. Druhá poznámka, to z diskuzi nezaznělo. Vezměme v potaz, že jsme v globálním kontextu, globální konkurence, nebezpečné aktivity. A naším cílem je tudíž snažit se vysledovat riziko. Ale zároveň to nemůže vést k nějakému úplnému rozbourání všech evropských banker a pak budou stejně skoupeny jinými bankami. Takže, abychom zaručili konkurenceschopnost, našich bankovních institucí. To je další cíl. Protože jinak při, buďme upřímní. Pak nejmenší riziko je, když žádnou banku mít nebudeme. Ovšem, naší předností je, že máme určitou sílu ve službách, aktivitu tady i v cizině a měli bychom tuto kapacitu zachovat. Dále, to, co zaznělo tady z strany Jakobse k vnitřnímu trhu, tady je opravdová výzva, opravdové nebezpečí fragmentace. Některé členské státy přijali určitá pravidla, ačkoliv je to v oblasti, za kterou zodpovídá, která je evropská, celoevropská. Otázkou je, jestli nejdeme příliš daleko. Přijde mi zvláštní, že členské státy se tedy vybavili určitými pravidly a pak si rozhodli sami za sebe. Francie, Německo, Belgie, další přijali určitá vnitřní pravidla. To nejde, musíme mít řešení, které zabrání tomu štěpení a které znovu vnese zdravou konkurenci do těchto struktur. A ještě k tomu, co řekl jako nemůžeme eh, si myslet, že akumulace, akumulace textů vy, všechno vyřešila. Jistě je tu otázka too big to fail, ale nemůžeme také přejít eh, po mlčením všechno, co se stalo. Jsou tu zejména dva důležité prvky. Za prvé, máme tady jednotný dohled, jednotný orgán eh, pro řešení situací. Já si myslím, že nemůžeme od těchto věcí odhle, odhlednout. Ehm, je tu také mezinárodní scéna, ten TLAC. Nemůžeme být jenom tak spokojeni s tím, čeho se dosáhlo, ale musí tu být určitá koherence s těmi pravidly, které už byly přijaty. A tím se dostávám k poslednímu bodu. Nabízí se nám několik řešení, které otvírají možnost kon, kon, kompromisu je evidentní, a to je právě ta cesta, kterou zvolil Gunnar, je tu možnost tedy, že bychom eh, pracovali na té takzvané, anglicky je to re- resolvability, ve francouzštině to ani neexistuje, toto slovo, ta jaksi vyřešitelnost um, v případě, že nastane taková situace, tak je tu i jiná varianta, i když možná jsem špatně informovaná, a to je říct, že je to i prudenční nástroj, to znamená nástroj vlastně určitého dozoru, kdy e, je možné se dívat na strukturu bank stejně jako a na další věci a žádat preventivně rozdělení a další věci. Evropská centrální banka zaujala, myslím, jasnou pozici a to, že market making je užitečné, dále proprietary trading a další věci, na tom ještě budeme muset hodně pracovat, ale ze všeho chci vypíchnout to, že představa, že eh, orgánu eh, dohledu dáme v tomto směru eh, nějakou pravomoc, to záleží na tom, aby to nebylo na úkor evropského dohledu. Jak řekl pan Kamal, je tu mnoho velmi technických aspektů. Já doufám, že se nám podaří dospět k dobrému kompromisu, eh, který přichystá pozici, která bude pevná, solidní, eh, až eh, budeme muset jednat s radou. Jinak ehm, v trialogu naše myšlenky příliš daleko nedojdou. že kompromisy jsou dobré, ale musí mít logický eh, základ, musí eh, být eh, opravdu solidní, dobře zargumentované. Musíme tady vyvážit dvě důležité, dva důležité aspekty. Ochranu daňového poplatníka, který nechce platit za špatně řízené instituce, ale na straně druhé ochranu určitého konkurenceschopného evropského finančního eh, instituční, institučního odvětví, protože kdyby měli všechny naše investice záviset na bankách, které jsou v jiných jurisdikcích, které mají, sledují jiné cíle, nevím, jestli ti bychom tím udělali dobrou službu občanovi, který je, chce ekonomiku, která funguje. Děkuji. Thank you. Děkuji za GUE a Demasi. Děkuji, pane předsedo. Přes eh, lehký nesoulad, eh, který tady Gunnar popsal, mm, a přes určitý styl diplomaticky bych si chtěl eh, nejprve mm, poděkovat za mm, velice konstruktivní pracovní atmosféru, která dosud tady vládne. A mé odpovědi budou trošku kratší než odpovědi Jacoba a Gunnara možná než si potřesete rukou, tak bychom mohli mostit do takových půtek nebo poprat, mm, ale nejprve začnu obecnějšími poznámkami. Ehm, Myslím, že kolegové se už dotkli otázky eh, růstu. Jistě budeme všichni tady souhlasit s tím, že si přejeme další růst a ekonomický rozvoj v Evropě. Ale eh, velmi silně pochybuji o tom, eh, jestli ty velké instituce, které jsou příliš velké na to, aby se lhali, ehm, jsou schopny ehm, růst. Naopak, ehm, kromě dotací, které, které se, se profitují tyto instituce, tak Eh, Té selhání takových institucí by mohly mít vážný dopad na HDP a dokonce mm, mimo tyto eh, dotace. Za druhé si myslím, že když se podíváme na data, tak je to určitý z eh, určité mm, zásluhy. Nikdy bych nepochyboval o mm, zásluhách bank, které financují investice. A je tady spousta zpráv, výzkumu, kde se mluví o tom, že se to obrací. Na začátku máte finanční sektor až do určité míry, který velice plynule roste, ale když se příliš stane velkým, tak může začít mít i negativní dopad. Takže když já v Německu se zabývám eh, Deutsche Bank, tak mi běžně eh, říkají, jsme velcí, jsme konkurenceschopní a eh, nikdy jsme neměli podporu daňových poplatníků, ale není to pravda, když se podíváte například na AG, Eh, AG, eh, tedy to bylo vyřešeno, jistě z toho mm, mm, Deutsche Bank nepoužívala evropských peněz daňových poplatníků, ale eh, z ostatních zdrojů. Dále primárním zdrojem malých a středních podniků, které jsou páteří našich ekonomik, jsou bankovní úvěry obecně a tradičně. Jsou to, to deriváty, které byly Um, rozpracovány těmito velkými bankami, eh, too big to fail. A co se týče Lehman Brothers, Lehman Brothers um, byla čistě investiční banka, ale přesto si myslím, že problém, který nastal s Lehman Brothers, um, tolik nespočíval v tom, že to byla investiční banka, ale ta krize vlastně vyplynula ze sektoru stínového bankovnictví, který už nebyl schopen mm, obchodovat certifikáty o něch institucí a proto Lehman Brothers tady jde pořád o to, že byla, příliš propojena, byli příliš propojeni eh, a proto si myslím, že i když se podíváme na tento případ Lehman Brothers, tak to je silný um, argument, jak řešit um, tyto otázky. A konečně mi dovolte, abych poznamenal, že i když tady mluvíme s odborníky, třeba z Belgické centrální banky, tak oni říkají, nevidíme tady žádný velký příspěvek těchto velkých bank, které by udělali dokonce i co se týče financování kapitálových trhů a investice do Evropy. A musím říct, že nemám problém s market making, ale když mluvíme o tzv. market making, tak eh, to eh, jistě souvisí i s eh, cenami tržními a to je jádro problému. Když mluvíme o trzích, tak je musíme brát vážně. A proto věříme, že odstranění těchto implicitních dotací, to by přispělo a dokonce Eh, přispělo k tomu takzvanému core business a eh, bylo by pak, eh, možná by to levnější financování, protože když odstraníte dotace, tak oni musí nějakým způsobem nakrmit investiční banky tím, že zajistí, zajistí aktivity, které mm, nebudou příliš klíčové pro skutečnou ekonomiku. A teď mi ještě dovolte udělat jednu poznámku k market making. Jsou tady dvě možná řešení kterým bychom se mohli věnovat. Je tu jeden argument, mohli byste možná i říct, proč ehm, nemluvíme o nějakých specializovaných podnicích, ehm, které potřebují financování kapitálu trhu. Mohli byste odkázat na věce specializované instituce a budete-li ehm, institucí call credit a budete Um, tváří tvář zákazníkovi stát a budete potřebovat nějaký konkrétní nástroj, můžete si to od této specializované instituce eh, zakoupit. Někteří eh, argumentují, že by to snížilo likviditu v systému. Já o tom nejsem úplně přesvědčen, ale <clears throat> když se teď podíváme eh, na Evropu, tak tady máme hodně likvidity v systému, ale pořád nemáme růst, takže si myslím, že musíme obezřetně zacházet s těmito argumenty. Za druhé, Někteří říkají, dobrá, musíme být opatrní, abychom nezničili mm, mm, obecně a celkově banky. Mm, Alternativa, kterou jsem v pokušení s tím souhlasit, je, že vytvoříme takovou žlutou zónu, kdy bychom mohli říct, že tady bude určitá eh, sada eh, ukazatelů, eh, kdy částečně převezme dohled, ehm, ale musí tedy být jasně definovaná míra toho, eh, kdy ehm, ehm, dohledové mm, úřady budou pracovat, jinak totiž můžete i ty dohledové úřady přetížit, protože se může stát, že potom budou muset jít do procesu, když tady nebudou jasné hlavní směry. A my si myslíme, eh, že eh, tady bychom se měli podívat hlavně na věci jako mm, objem derivátů ve srovnání s celkovými aktivy a podobně. A ještě otázka k oné řešitelnosti. Myslím si, že problém resolvability, jak už se na to soustředil Gunnar, za prvé, přichází to příliš pozdě, když už dítě utonulo, tak říkajíc e, pak můžete jednat. Za druhé, myslíme si, že se tím ignoruje otázka e, systemických e, rizik, o kterých mluvil Jacob, protože tady se díváte na úroveň jednotlivých bank, ale nesledujete to, co se stane, když se dojde k větším problémům. Tady je propojenost na trhu Myslím si, že Evropská centrální banka to bere vážně. Když jsme diskutovali o prvních zátěžových testech bank, tak nám řekli, že to musí revidovat tyto zátěžové testy, aby si udělali větší představu o eh, systémových rizicích. Takže eh, když pokud toto je i stanovisko Evropské centrální banky, tak bychom eh, se neměli, tak každý totiž, kdo hovoří s těmito bankami, mm, Eh, tak vám řekne, že je to velice kreativní proces. A je tady spousta možností, eh, jak mm, zmanipulovat eh, tyto interní modely rizik. A konečně bych rád řekl něco k otázce ehm, výjimek. Já si myslím, že jistě budeme souhlasit ehm, v této stínové oblasti, že velice eh, eh, třeba důležité jsou obavy našich britských přátel. A eh, teď se mm, objevilo mm, stanovisko v radě, že způsob, jakým to bylo teď navrženo, jak vypadá návrh komise, tak to možná bude v rozporu s mm, evropskými zákony a že budou chtít najít nějaké řešení i pro naše britské přátelé, protože si myslíme, že pokud uděláme opak a pokud ponecháme příliš mnoho obcí Eh, členským státům, aby si vytvořili své vlastní systémy. Pak se vrátíme na cestu renacionalizace bankovního sektoru a pak už se nebudeme věnovat problémům, které jsou, nám leží na srdci, tedy onomu eh, too big to fail a eh, velká propojenost. Děkuji. Thank you. Děkuji. A teď za zelené Filip Lambert. Děkuji. Po všech těchto poznámkách, co ještě mohu dodat? Velmi souhlasím s tím, co říkal Jakob a Fabio. Všichni slyšíme hudbu. Už jsme to udělali hodně, abychom zregulovali finanční sektor. Ehm, být dnes bankéřem, to eh, je tak obtížná věc. Eh, rádi bychom půjčili ekonomice, ale všechny ty regulace právě ta nám v tom brání skutečně bychom to rádi udělali, ale vy jste nám tak ostížili život, že i když máme nejlepší vůli, tak to nemůžeme udělat. To všude slyšíme. A také jsme to slyšeli během slyšení, která jsme tady organizovali. Že v zásadě ta hra je u konce, udali jsme si svou práci, dokonce jsme udělali příliš mnoho, to slyšíme taky, že bychom se měli trošku přibrzdit. Mm, mm, mm, podívejme se na to, co se děje v Americe. Silvio to říkal, že se na to musíme dělat globálně. Ano, to musíme. A v USA tam vidíte, že republikáni už se pokoušejí rozředit rank, to znamená, ano, tady vidíme určitou konsolidovanou ofenzivu finančního sektoru, já bych prostě těmhle lidem řekl, že eh, pokud dnes být bankéřem se stává téměř nemožnou, nemožnou profesí, protože eh, je to příliš fyzicky náročná práce, není to dostatečná odměna. Ehm, spíš bych od, poradil, aby dělali to lidé něco jiného, třeba ehm, retail nebo nějaké ehm, úklidové služby, něco ve zdravotnictví a takové věci. Pokud mají pocit, že to není dobré tam, jak se práci, které jsou. Ano, to si poslechněme Myslím si, že nemůžeme věrohodně eh, eh, říct všem voličům, že jsme vyřešili ten problém too big to fail, anebo otázku ne propojenosti. Eh, toto nebylo vyřešeno a jistě, že teď, kdy příliš, podle mě už je to pozdě, se dostáváme k bodu, kde bychom měli začít řešit ty problémy, zažíváme například to, problémy se Societe General nebo Deutsche Bank a podobně. A všichni to lidé, kteří si eh, zdá se uvědomují, že bychom měli něco v tomto směru udělat. A mm, vzpomeňte si na na, nedávný, na poslední návrh Barniera, eh, eh, pamatuju se na jednoho francouzského bankéře, Kristina Barnier, který, mm, tam se mluvilo o kvalifikaci o, o legislativních návrzích a o výkony a agenturách Evropské unie. Myslím si, že takový úředník by měl začít si uvědomovat, že If they want to be... Francouzsky to bylo, pokud chtějí být politici, tak by mě se měli nechat zvolit. A Draghi je pravděpodobně prvním, kdo eh, by si to měl vážně, tuto radu. Fabio, myslím, odpověděl už eh, eh, na hodně věcí. Myslím, že všichni, kdo říkají, že bychom neměli eh, se dotýkat našich bank, protože by potom do ekonomiky investovali ještě méně, tak bych vám řekl, že pokud banky sbírají vklady už potom nemá nic jiného, nebudou dělat nic jiného, než půjčovat ekonomice, tak se sázím, že pak se bude zvýšovat ty půjčky do ekonomiky, pokud jim právně zabráníme udělat cokoliv eh, jiného. Už eh, nic takového. Musíte, budete sbírat eh, vklady, dobrá, musíte to půjčit ekonomice. A myslím si, že takováto legislativa je nasměrována na to, aby to stimulovalo více ekonomických aktivit, než opačně. A souhlasím s tím, co říkal Fabio, že e, v zásadě všechny ekonomické modely znamenají, e, že financování ekonomických aktivit mělo jít e, přes banky, pro malé střední podniky ale malé a střední podniky potřebují zprostředkování a to je role bank a chceme, aby banky tuto roli hrály a mimochodem hodně bank to dělá, jsou úplně separovány, eh, nehrají na, eh, si svou hru na kapitálových trzích a slouží eh, reálné ekonomice. Ehm, pak ještě k aktivům, ano, vy říkáte, je možné aby to aktivita se, uh, se dostala na trh ano, jistě, když vaše odměna e, závisí na tom, že se budete hrát a to hrát v systému, e, tak e, dobrá Vzpamatuji si ještě na jednu diskusi. Byl to jeden vysoce postavený zástupce jedné německé instituce, který přiznal, že když ho se ptala, ptala, ptali na vyšší kapitálovou míru, tak Eh, jenom řekl, že eh, se podívá na otázku rizika a tomu pak eh, umožní pouze pozměnit čísla. Ano, neměli bychom se asi spoléhat na takovéto věci. Francouzština. Otázka konkurenceschopnosti, to je něco, co slyšíme každodenně, pokud jde o francouzské banky, ale také od amerických bank. Jamie Dimon řekl americké vládě, nesnažte se nás rozdělit, protože naše konkurenční pozice bude oslabena vůči Evropě, kteří aha, říkají přesně to tež. <clears throat> Takže já nadále věřím tomu, že bankéři nejsou zatím legis- le- stále ještě uh, zákonodárci. Nemůžeme eh, si nechat diktovat eh, tím, že eh, prostě já chci být velký nebo větší než naši sousedi. Takže pokud si myslíme, že pro evropskou ekonomiku dobré, abychom přijali určitá rozhodnutí, tak je přijměme. No jestli to bude znamenat, že některé banky už nebudou tak velké, nebudou mít tu kritickou masu tomu, aby byly aktivní na finančním trhu, no tak dojde ke konsolidaci. Dobrá, co je však jisté, třeba BNB Paribas, ta ve své eh, divizi pro trhy má možnost fungovat úplně samostatno. Když rozdělíte PM, BNP Paribas na dvě, tak se může udržet. Nemluvím teď o Deutsche Bank. Fabie, Fabio říká, že je to v podstatě uh, maskovaný hedge fund. A teď eh, v podstatě je to obchodní, eh, obchodovací banka. Takže. Nejprve chci prostě poděkovat Gunarovi za jeho metodologii. Eh, mnoho z nás, ale ne všichni si myslí to tež, to je užitečné. Takže tady máme kolegy, kteří říkají, že bychom neměli nic dělat, jiní, že ano, takže myslím, že to je taková dobrá, dobrý mix. Já e, sdílím váš názor, že banky musí být stále více e, řešitelné, že chcete mm, se vyhnout implikaci veřejných peněz na záchranu bank. E, sdílím Jakobův názor, že to nejsou jenom jednotlivé banky, ale celý systém. Proto věříme, že to, co komise ve svém návrhu udělala, možná nezachází dost daleko, ale um, jde dost daleko nebo směrem k řešení systémy, systémového problému. Um, pokud bychom začali rozmělňovat návrh komise, v podstatě by to bylo na úkor žádost, nebo na žádosti, na žádost bank. My bychom v podstatě Evropa by se zaměřovala na uspokojení bank více než občanů, což by byl nebezpečný signál, pokud bychom to udělali tak e, někdo by z toho měl prospěch. A nebylo by to ti, kteří již promluvili. Nebylo by ti, kteří jsou u stolu BSR. E, když Myslím, že musíme mít jasnou definici toho, co je klíčové, které klíčové bankovní aktivity bychom měli chránit. To je snadší, než definovat eh, to, co není úplně užitečné. Takže definujme, jaké jsou eh, klíčové bankovní aktivity a možná se z toho můžeme inspirovat a možná můžeme říci, že všechno riziko je pak potenciálně děleno. Za druhé řekneme, že co do škály, ehm, tak v rámci SSM a bankovní unie máme kritéria, která definují, které banky jsou, mají systémový význam. Takže použijeme tato kritéria, řekněme, že tyto banky se budou posuzovat. Neznamená to, že by měly být všechny rozděleny, ale měli bychom je posoudit všechny banky, které jsou považovány za systémové nejenom pro eurozónu, ale pro všechny státy. Tam bychom měli trošku rozšířit definici. Hmm, my si myslíme, že plná separace by bylo možné dosáhnout holdingovými společnosti. Bez transferu likvidity to by znamenalo hmm, právní strategickou jasnost pro management i pro majitele bank aby rozhodli, jaký model eh, si přejí. Eh, obáváme se tedy oslabení. Eh, ta definice by měla být Oslabená Váření trhu je potřeba, ale je to činnost, která má svoji cenu a nemůžeme to dotovat. Znamená to, že váření trhu může, bude dražší? Dobře, pokud věříme v trh, pokud trh říká, že to je cena, tak dobře, tak to tak bude. Prosím, závěr. Už to uzavřete. To je tedy moje poslední poznámka, takže prop trading by se nemělo definovat. Mm, mělo by to být něco, měla by to být jasnější definice, nikoli na základě minulých aktivit. Nebudu opakovat, co řekl Fábio a Jakob. Když se podívám, těším se na zajímavou diskusi. Můj jediné obava je, že když bude parlament 50-50 a nezapomeňte, co se pak stane. Komise už to řekla, stáhnou ten návrh. Musíme být opatrní. Proto čekám, nebo si přeji jasnou většinu. Děkuji. Marku Zany. Děkuji, pane předsedo. Už bylo řečeno mnoho. Já se chci zaměřit jenom na pár věcí. Um, Jsou tady různá stanoviska, je tady řada věcí, řada kolegů, kteří pracovali na um, různých technických tématech. Je to klíčová věc pro Evropskou unii, protože se zabývá několika klíčovými aspekty. Musíme se opřít určitou koncepci. Mluvilo se o růstu. Všichni chtějí růst, ano podpora malých středních podniků, podpora reálné ekonomiky. Na to se musíme zaměřovat. A proto potřebujeme v Evropě reformu bankovního systému, abychom zajistili, že evropské banky se budou zaměřovat na reálnou ekonomiku, nikoli na spekulace financování. Mm, občané to žádají, my máme legitimní, um, legitimní právo to udělat. Neměli bychom využívat konkurenci schopnost bankovního sektoru jako záminku, jako výmluvu. Myslím, že je možné mít konkurenceschopný bankovní systém, který se bude zaměřovat na reálnou ekonomiku a omezuje to, co není e, součást reálné ekonomiky. Finanční spekulace není. Jeden příklad. Vidíme, že výnosy na státních bondy v eurozóně jsou na historickém minimu, ale to ne, neznamená stav zdraví nebo no, mm, reálné ekonomiky. To musíme mít na paměti. Finanční inženýrství, finanční trhy, jak znovu a znovu ukázali v posledních letech, tak velice často nereprezentují realitu, neodrážejí realitu, e, jsou pod Mm, podovány přebytky likvidity, evropská legislativa, globální legislativa pro banky je příliš slabá. Neměli bychom promarnit tuto příležitost, neměli bychom přicházet s výmluvami, měli bychom tady mít jasná pravidla. Proto nejsme plně spokojeni s návrhem zpravodaje. Myslím, že to mm, příliš rozmělňuje základní návrh komise. Nemyslím, že návrh komise je zvlášť skvělý, ale je to krok vpřed a pomůže nám zlepšit evropský bankovní systém. Další bod, na který jsme se ještě nezaměřili, to se týká derivátů. Právě tento týden jsme eh, měli slyšení s eh, guvernérem Belgické centrální banky a ten vyjádřil názor, který plně sdílím. Někdy malém procentu případů deriváty mohou být užitečným nástrojem, pokud jsou jednoduché, transparentní a pomáhají e, řídit rizika e, pro podniky a finanční aktéry. Ale bohužel většina derivátů na trhu jsou prostě jenom um, sázky. Jsou složité, příliš nesouvisí s ránou ekonomikou ani s rizikem, ani s řízením rizik. A to tady bychom měli jednat. Především co se týče těch bank, které jsou uh, takzvaně too big to fail a na tom musíme pracovat. Musíme jejich riziko snižovat. A myslím, že velice jednoduché by, jednodušší přístup by bylo prostě omezit angažovanost těch banků či těmto derivátům. Um, to se dá udělat různě. Um, tady eh, návrh, který připravil prezident Obama tento víkend, například určitá progresivní, progresivní zdanění té angažovanosti eh, der, derivátech a pasiv v rozvaze bank. To by šlo, bylo možné i pro deriváty. To je asi ten hlavní problém v případě těch bank, takzvaně too big to fail. A musíme se podívat pak na mm, poměr mezi aktivy, které ty největší banky vlastní, to je jejich majetek, jejich bohatství a jejich angažovanost v derivátech pro hlavní evropské banky ten poměr je uh, šokující. Takže je skutečně nutné jednat. Dovolte, abych zopakoval ještě jednou. Občané toto chtějí. Chtějí tato opatření, nepromarněme tuto příležitost eh, pro přiblížení bankovního systému blíže k reální ekonomice reálná ekonomiky, k reálné ekonomice můžeme víc té krize. Nyní KHDI, eh, pan Niedermayer jako první. Děkuji. Myslím, že je velmi obtížné pracovat na tomto tématu, protože je tady mnoho neznámého, každá regulace má své náklady, musíme měřit náklady vůči ziskům. Čtyři věci chci říct. Za prvé, Všichni chceme bezpečnější banky. Bezpečnost, eh, otázka je, co to znamená. Pokud očekáváme, že zajistíme, že bankovní eh, sektor nebude nikdy potřeba vládní pomoc nebo peníze daňových poplatníků, tak se mýlíme. Protože pokud mají banky půjčovat reálné ekonomice, tak je to riskantní. Pokud banky nebudou mít 100% kapitálu, mm, tak to budu, eh, mm, pak to budou private equity fondy a prostě tam bude riziko. Pokud tento návrh hm, aby měl znamenat bezpečnější banky za rozumnou cenu. Já se domnívám, že nejsou přesvědčivé hm, důkazy, že banky, které jsou méně diverzifikované a menší, jsou bezpečnější. Současně je, jsou tady obavy, že ty velké banky se obtížněji řídí mohly by být tedy předmětem větších nákladů manažerských. Nejsem si jist, co je lepší, ale není to černobíle. Když bude více regulace, neznamená to, že dosáhneme těch výsledků. Jasné je, že tato regulace by mohla být doplněním. Mohla by řešit případy, které neřeší navyšování kapitolu směrnice na rezoluci bank a podobně. Tak bychom se na tom měli dívat. Druhá otázka. Pokud tato, toto souvisí eh, s problémem too big to fail, tak máme jiné nástroje, které to mají řešit. Zvláštní požadavky pro systémově důležité banky, ehm, podobně. Tímto opatřením nemyslím, že můžeme řešit tu big to fail. Asi máme jiné eh, možnosti, jak to kompenzovat. Třetí věc, to zmínil mi pan Kamal, musíme věnovat pozornost konkurenci na kapitálových trzích. Mm, pokud eh, firmy mají přístup na trhy pro mm, zajištění levných vkladů, tak to mm, nemají všichni. Měli bychom zajistit, aby eh, konkurence na kapitolovém trhu byla Dále, co eh, se chci eh, zmínit, to, co řekl bývalý člen ECB, který je v představenstvu švýcarské banky, který řekl, že oni ve Švýcarsku nedělají proprietary trading, ale protože my děláme tržní obchodování, tak držíme často značné e, zásoby. Jedno, jestli to je e, market making, vytváření trhu nebo proprietary trading, e, rozdíl je akorát v, v pozici, kterou mají banky. Thank you, uh, Beres. Děkuji, Pervanš Beres. Já vám děkuji, drahý pane předsedo. Jistě jsou to velmi rozdílné názory, ale vnímám také jaký, jaksi stav eh, eh, náhledu komise a rady na tuto záležitost. Musíme dospět k jakémusi rovnovážnému bodu, která potom realisticky umožní vznik nějaké legislativy. Jinak se nedostaneme nikam. Není možné, aby to byla nějaká blokující pozice, která pak umožní radě, že si umije ruce a řekne, nedá se nic dělat. Takže třeba Spojené království má svůj článek 21, Německo má svoji legislativu, Belgi, Belgičané také, Francouzi také. Pak je, pokud my jim představíme balíček, který bude příliš eh, těžko vyjednatelný, tak oni toho jenom využijí k tomu, aby neudělali nic. Někteří se domnívají, že naprosto nezbytně potřebujeme evropskou legislativu a že by to Eh, eh, byl, byl přínos oproti tomu, co máme doteď. Za druhé, jak zařídit to oddělení? Jak zorganizovat to oddělení? Na základě jakých kritérií? Na základě kritéria velikosti, rizika, anebo ještě nějakou třetí alchymii? Když se na to dívám, tak ať už je to v rámci G20, v rámci t, v TELAKu, nebo diskuze, kterou jsme eh, vedli dnes dopoledne eh, eh, ohledně víceletého rámce, nebo když, jestli vykalibrujeme vlastní kapitál, nebo kalibrace na základě váž, vážení rizika a investiční strategie. To všechno má eh, svůj význam. Otázka rizika legitimně v takovémto podnikání má své místo. Za jakých podmínek, od jakých stropů, no to o tom už můžeme diskutovat. Ale úplně odstranit otázku rizika z rovnice, řešit to jako něco, co je úplně na stejné úrovni jako velikost, to mi nepřijde eh, rozumné. V rozsahu působnosti komise, jak s tím souhlasí i zpravodaj, ohledně toho rizika, tak vidíme, že jsou banky, které měly naprosto zásadní problémy udržet se na trhu. A potom v podstatě padli do díry, kterou si sami vytvořili. Takže my musíme jednoznačně brát v potaz fungování trhu, dokončit to, co eh, se začalo dělat na národní úrovni. Teď, jestli bude prioritou vnitřní trh nebo bankovní unie. Když toho chceme moc, tak nakonec se nedostaneme nikam člán, to je přesně, o tom svědčí ten článek 21 spole, Spojeného království. Z právních důvodů a na základě toho, co řekla právní služba rady, to byla tato myšlenka určité výjimky velmi široké. Ale nemělo by to být v úplném rozporu vnitřním, eh, vnitřním trhem i když v tom vyjednávání mohou být aspoň určité ústupky, abychom měli o čem jednat s radou. Pokud jde o definici tradingu, tam musíme věci také ještě vyladit, aby to bylo účinné, aby to odpovídalo tomu, jak trhy reálně fungují. Jde o to, kdo hodnotí rizika, a jaká je ryze or, role orgánů dozoru. A až u, myslím, že na základě pozměňovacích návrhů nakonec zahneme té potřebné rovnováhy. Přeji eh, zpravodajům i, i stínovým hodně štěstí. Danuta Hubner. Nasleduje Danita Hybner. Eh, Děkuji, pane předsedo. Začnu obecněji. Řeknu, že se mi líbí eh, Gunarova volba přístupu založeném na riziku. I jeho upřednostňování prudenčních opatření expozice riziku oproti automatickým spouštěčům. Ale chci upozornit na jednu věc a je dobré, Gunare, eh, že vy také eh, to tomu poměrně se k tomu snažíte Eh, výjít stříc. Je to ta otázka toho hostování BRD. Tam myslím, že jsme dosáhli poměrně vyváženého řešení v našem přístupu ke společnému rozhodování, jak už u home, Homes, tak Host. A pak je tady článek 26, konsolidační doz, orgán dozoru, tady má značné pravomoci nad rozhodnutím o rozdělení. Já bych dala reálnou roli i těm hostitelským orgánům, které zajišťují dohled nad eh, eh, ceřinými organizacemi, což by se dalo dělat prostřednictvím tohoto článku a eh, po mechanismu toho rozhodovacího procesu, tak jak je stanoven v tomto článku. Děkuji. Thank you. Také děkuji. Nemám žádné další žádosti o slovo. A dám proto slovo zpravodaji k jeho závěrečným poznámkám. A děkuji za všechny příspěvky a vaše úvahy. Velmi se mi Lamová jedna věc, to, co řekl Jacob. A tady líbilo mi se toho mnoho hodně, co říkal Jakob. Ale použil výrazu, říkal, že je tady hodně neznámých, neznámých. A to je důležité, protože to nám trošku jinak stanovuje agendu. Eh, podle mě to nás nám všem může um, situaci. Když máme hodně neznámých neznámých, tak a my máme hodně takových neznámých neznámých. Tady vedeme diskusy o systémických, systémových rizicích, systémických šocích. A chtěl bych tady se vrátit zpátky k diskuzi, kterou jsme vedli o um, mechanismu obnovy bank. Byl jsem tomu blízko, protože jsem byl zpravodajem. A vlastně jsem dost tvrdě bojoval říkal, že obnova bank a směrnice s tím eh, spojená by neměla být zacílena jenom na banky nacházející se v krizi, ale eh, bankovní krize. A to je zcela jiná věc. Když se zabýváte eh, bankovní krizi, tak když to řeknu velice obecně, tak to znamená, že banka šla do příliš velkého rizika, špatné řízení, špatný management nebo cokoliv jiného. Pak se s tím nějak musíte srovnat. Jak to vyřešit? Je to komplikované, ale v celku to zase není tak obtížné. Vytváří to problémy, ale ty problémy se schopni řešit. Banka v krizi to je eh, celá jiná věc Tady máte makroekonomické prostředí, které zatěžuje celý systém. A vidíte, že některé z bank jsou tomu více vystaveny než jiné. Protože jejich ehm, řízení nebylo tak správné ta krize nebyla vyvolána rozhodnutí. Když bychom použili metafory, to jsou jako různé lodě, které máte v bouři na vodě, na moři. Některé jsou lépe vybaveny než jiné. Ale je to velká bouře a ten, ta bouře by znamenala veliký problém pro všechny lodě, ať máte na nich jakéhokoliv kapitána. A to znamená, že systémická rizika jsou už do své definice skutečnou neznámou neznámou. A já jsem zvědav. Říkám si, někdy se říká, že generálové se připravují na minulou válku. Já si myslím, že bychom se měli vyhnout příští krizi a nezabránit, eh, nezabráníme krizím, které jsme měli. A další krize pokud tady nebudeme mluvit o bankách krizí, protože pak si myslím BD a také ostatní věci, o kterých tady teď mluvíme, mm, budou rozumným řešením. Ale pokud budeme chtít zabránit další krizi, tak systémový, systémovým šokům, tak tady půjde hodně o makroekonomické věci. A také musíme pochopit, že to není zas tak jednoduché říct příliš velké banky na to, aby ztroskotaly. Můžete taky říct příliš malé, aby přežili taky můžeme říct, příliš důležité, aby selhali. A nebo se dá říct, skutečným problémem je v tom, že finanční struktura tohoto propojení, této vzájemné závislosti je taková, že malé um, malé mušky nebo malé mušky mohou způsobit um, bouři. Já, pane předsedo, jsem prostý člověk, mý stínoví zpravodajové eh, jsou poměrně inteligentní, velmi rád s nimi zpracuji, ale eh, mám takový zvyk, pokusím je uvést taky v pokušení. Chci, snažím se, aby se dívali na realitu, jaká skutečně je. Někdy je to šokující. Ale pokud budeme schopni jasně vidět, a, pane Přece to je něco, co je přím akceptováno. To je zpráva eh, Ruské centrální banky, analýza, zátěžové hm, testy a celá ta realita, kterou vidíme. Tedy hlavní problém pro zažehnutí eh, finančních krizí a také to, to co se týká systémových šoků, to spíše byly specializovanější banky toho příčinou než univerzální banky. Eh, každý měl problémy, to o tom není pochyb, ale Lehman Brothers. O Lehman Brothers se toho dá říct hodně, ale mm, oni nebyli považováni za banku, která byla příliš velká, aby rozkotala. A nebyla to univerzální banka. Ale e, způsobili spoustu obrovských problémů. A hodně toho můžeme říct o e, španělských kašas. Můžeme říct hodně o retailovém bankovnictví a o financování e, do nemovitostí a podobně. Ale to, neznamená, to nebyl důvodem toho, že byly univerzální eh, eh, bankou. To znamená, eh, realita je tady trošku obtížná. A já ale ne, nechápu, a to se stínový zpravodají budeme diskutovat dále, pokud teď Víme, že hlavními problémy finanční krize byly buď nemovitostní záležitosti nebo specializované banky a nebo specializované banky, které investic, tak jak zvýšíme schopnost eh, systému tak, aby byl schopen se mm, konfrontovat s těmito neznámými neznámými, když budeme navyšovat počet specializovaných bank. A nebo eh, některé z nich budeme eh, vyhánět do stínové baknivici, kde budou mít menší, eh, kde menší možnost kontroly. Často se říká, že já se vším nesouhlasím, co říkají stínoví zpravodajové, ale zase ve srdci jsem, jsem francouz, Němec, Belgičan, Brit, ehm, dokonce i švédcem, Ale někteří říkají, že já věci rozředuju ne, naopak, um, watering up. Um, asi se to nedá vyjádřit um, anglicky přesně, použil jsem této metafory. Já se pokouším uh, mluvit o rizicích a pokouším se soustředit na možnost řešit problémy, což není jenom mm, něco, čím se zabýváte na konci procesu. Tady, jde, tady se to dělá, když vstupujete do tohoto mechanismu. Musíte se zeptat, jestli můžete vyřešit problémy bank. Tam víte, že může banka zažehnout spoustu problémů. Možná to bylo nedorozumění, nebo se to musí ještě vyjasnit, ale tady při našich jednání jde také o to, jak se vyrovnat se systémickými, systémovými riziky. A tam je zase spousta neznámých, neznámých. Jak? Říkám, to zase není tak jednoduchá věc. Realita, systémová rizika, to je někde mezi institucemi. To je, to je v onom propojení makroekonomickém prostředí. nedostatku dohledu také nedostatku transparentnosti. Kolega Kamal mluvil o vyšší míře transparentnosti. Já si myslím, že to je velmi dobrý nápad. Dnes jsem k němu chtěl být laskavý. Teda ještě... No, but I think we... Ano, myslím si, že to udělat můžeme, ale a akceptuji to, co říkal další kolega. Máme tady hodně neznámých neznámých a Mohl by to být dobrý začátek pro naše diskuse, protože pak začne být skromnějšími, až se dostaneme k skutečným velkým problémům. Chtěl bych ukončit tím, že řeknu, že další finanční krize se dostaví jako makroekonomické, pokud se nám nepodaří dostat v pohyb investice v Evropě. A milí stínovi zpravodajové, mm, nenechám vás mm, v tom, mm, to bude skutečně eh, velký test pro nás eh, udělat dobrou finanční legislativu v tomto smyslu. Děkuji. Děkuji. Děkuji zpravodaji. Děkuji stínovým zpravodajům a všem ostatním kolegům, kteří přispěli k této diskuzi. Eh, lhuta pro tedy náš časový harmonogram tento, lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je potvrzena, je to 30. leden pak ehm, zvažování ehm, pozdělci návrhu 23. února, hlasování 23. března a na plenárním plenární zasedání, to bude v dubnu. Tak přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání, což je zpráva o transparentnosti v souvislosti eh, s repro obchody. Mm, další důležité nařízení s pravodajem je Renato Soru a tímto Renato vy i hned předávám slovo. Eh, grazie, prezidente. Pane předsedo. Tak, pokračujeme zasedání. Pokud prosím, abyste opustili sál. Job, may I ask silence, please? Prosím o klid. Renato. Grazie Presidente. Come dicevo, ho già avuto modo di presentare in... Jak eh, bylo řečeno, tak eh, tady ve výboru jsem již měl příležitost přednést eh, první úvahy k tomuto nařízení. To celé se zakládá na zprávě, kterou jsme probírali předtím, tedy odolnost bankovního systému a to všechno um, patří do um, balíčku jednoho. A i tady se jedná o určitá, určité finanční transakce, v případě kterých jde o cené papíry, které by um, měly pak vytvářet likviditu. Předmětem nařízení je vytvořit větší transparentnost a odolnost ve finančním systému. Cílem který sleduje komise, eh, eh, to je něco, co můžeme zcela přivítat, i když eh, jsme se tady pokusili některé aspekty dovysvětlit. V nařízení jde v této fázi o FST, a tzv. trade depositories. Jde o povinnost hlásit o dohled, eh, to, čemu eh, se říká také Credit Depositories, musíme vycházet, vycházet tady z pravidel, která už byla schválena ehm, v souvislosti s deriváty, a eh, sice v nařízení EMIR. Tady také šlo o větší transparentnost v případě finančních transakcí, které existují u různých třeba zprávců fondů, kteří vystupují vůči svým vkladatelům. A počítá se taky s tím, že se musíme postarat o větší transparentnost při v případě záruk. Jak jsem řekl, návrh komise je určitě optimálním výchozím bodem. My jsme se tady pokusili asi 90 pozměňovacími návrhy některé věci ještě vyjasnit nebo vylepšit. Znovu použití nebo rehypokritikace a tak dále. Tady máme na to odborné výrazy a eh, existuje k tomu i rozsáhlá odborná literatura s celou terminologií, kterou eh, budeme znova používat. Eh, já jsem si vyposlechl různé aktéry a pokusili jsme se tady terminologii trošku vyjasnit a přitom jsme se soustředili na pojem reuse oproti rehypotekaci, rehypotekazation. A přitom jsme se tak eh, pokusili eh, dopracovat nějaké právně aplikovatelné terminologie pro všechny členské státy. A kromě toho jsme podnikli pokus eh, mluvit o působnosti těchto právních předpisů, taky seznam různých finančních transakcí nebo operací jsme stanovili, o které tady jde. A mm, e, zároveň jsme pověřili komisi, lepší řečeno zmocnili jsme komisi, aby tento seznam rozšířila na případné nové e, operace, které možná na trhu budou vznikat. Přičemž se možná pokusíme těm pravidlům byly pokusu se těmto pravidlům uniknout, vyhnout. Komis, abychom se mohli vyhnout případným arbitrážím. Takže jsme tak trochu v tom, co bylo eh, navrženo v rámci EMIR. Eh, I tady jsme se pokusili vylepšit právní předpisy týkající se derivátů. Snažili jsme se nezbytné informace ještě vyjasnit a také jsme se snažili postarat o větší jasnost, transparentnost. A to objasněním jednotlivých transakcí a kolaterálů, které pravděpodobně se mohou vyskytnout po znovu použití jednotlivých nástrojů. Takže cesta cených papírů může být sledovat, se dá sledovat. V mnohých případech to bude obtížné eh, sledovat cestu cených papírů, pokud, dojde k onomu, pokud došlo k onomu reuse mm, papíru. Když mluvím o větší transparentnosti, eh, tak to znamená trošku větší obezřetnost. Tady eh, byla eh, působnost trošku více rozšířena, nejenom na finanční instituty, ale i na podniky, které jsou kotovány na burze, to znamená i na ty, které jsou aktivní na trhu. Proto, abychom ale mohli snížit zátěž pro podniky a snížit náklady, Tady se budou používat standardy z EMIR a kromě toho jsme e, rozpoznali, že jsou tady, e, že se musí používat ekvivalentní právní předpisy, tak, aby nedocházelo k dvojímu e, předkládání zpráv v případě přeshraničních finančních operací mezi Evropskou unii a podniky, které nespadají, se nenacházejí v EU našem slyšení k téma tu transparentnost eh, podniků eh, kotovaných na burze. Eh, tady byly vysloveny různá stanoviska, ale převládající názor, který zastupuji i já v našich pozměňovacích návrzích, se ubírá v tom směru, že i pro podniky, které jsou obchodovatelné na burze, počítáme s povinností předkládat zprávy, protože eh, jde většinou o velké podniky, kde by eventuální náklady eh, mohly eh, být velice omezeny, protože jde pouze o to, aby se pojmenoval tzv. legal identifier tak aby eh, hlášení eh, mohlo probíhat vůči o něm trade depositories, depozitářům. Pak otázka týkající se výjimek. Evropská centrální banka požaduje sama pro sebe a i pro jiné centrální banky výjimku z této eh, povinnosti hlásit a sice vychází z následující úvahy že peněžní politika musí být účinná a proto eh, musí eh, tato politika eh, probíhat v důvěrném prostředí. V tajném prostředí náš návrh zohledňuje tuto nezbytnost důvěrného zacházení s informacemi a proto se počítá s výjimkou eh, z povinnosti hlášení a také pro protistrany tam, kde bude existovat eh, možnost tam, kde bude mm, možnost, že Evropská centrální banka bude předávat právě Národní banka. Pak eh, v neposlední řadě ještě téma, které je asi nejdůležitější. Omezení systémových rizik by měla být stanovena horní hranice. A na to, jak často tedy eh, může být znovu použít cenný papír při finančních eh, eh, transakcích. Tedy má být tady stanovena horní hranice a definováno, jak často cené papíry mohou být znovu použity. A nebo má být vytvořena rezervní marže. A tato marže bude mít jmenovitou hodnotu, kterou bude možno vždy znovu financovat. FSMB eh, tuto, toto novum zavedlo a eh, zohlednilo tuto nezbytnost Počítá se s tzv. haircut, to se teď přeskoumává FSP, ehm, ale už jasně ukázalo, že nebudou existovat neomezené znovu, eh, znovu využití eh, cených papírů. Právě tímto haircutem dojde k eh, onomu omezení. Nella... I co se týče kolateralizace cených papírů. V mém návrhu opakuji nebo se držím doporučení FSP a počítá se tady eh, s možností, že ESMA bude používat doporučení FSP nejenom proto, abychom se postarali o větší transparentnost na tomto tak důležitém trhu, ale aby byla zajištěna větší bezpečnost a větší odolnost. Tohle je důležitý trh, protože Pohyby na kapitálových trzích jsou velice významné v Evropě. Jde o obrovský objem, nikdo přesně neví, jak velký, ale pravděpodobně půjde o 8 až 10 milionů eur. Eh, Money Market Fund. To je hodně ve srovnání s tím, o čem se dnes hovořilo v případě eh, fondu peněžního trhu. Tak tak vypadá situace. Velice jsem zvědav na pozměňovací návrhy, na stanovisko stínových zpravodajů, s kterými už jsem si vyměnil eh, názory a jejich úvahy jsem už částečně zapracoval do stávajícího textu. Děkuji. Děkuji. Zpravodaji Danuta Hubner za EPP. Děkuji. Já přeskočím obecné komentáře k tomu e, tématu a chci se zaměřit na věci, které, kde mám jaksi vážné problémy. A to jednak je to ty, ty, ty haircuty, to tedy to, to oholení. To no, nemáme m, mm, raději ani v komisi a já e, nech, to nechci do této zprávy začlenovat. Ne, že bych v principu nesouhlasila s SFT herkat, ale e, měli bychom dosáhnout transparentnosti co nejrychleji a později pak se věnovat jiným tématům, včetně těch ERCATu. Také chápu, že v této fázi nevíme dost o potenciálním dopadu těch um, ERCATů na evropské trhy. Já bych prostě potřeboval hodnocení dopadů v této věci, což by um, dále zpomalilo celý ten proces. Já si myslím, že FSB stále tedy um, probíhá a eh, ty, ty herkaty eh, zástavby mohly přijít v roce 2016. Eh, Stále není dohoda mezi Vazilej a FSB. Ehm, pravděpodobně mm, je tedy příliš brzy, abychom viděli, jaké bude globální řešení v případě těch haircutu. A takže já bych to nezařazovala do toho nařízení. V tomto kontextu, co navrhuje Renato Seuro, je, jsou poměrně daleko sáhlé pravomoci ESMA, co se týče haircutů. A já se pamatuju na diskusi, kterou jsme měli v rámci SSM a experty ti upozornili na um, řadu případů, takže se musíme zamyslet, do jaké míry tyto dalekosáhlé pravomoci skutečně mohou být přeneseny nebo delegovány na ESMA. Myslím, že mm, bychom toto téma měli vnímat jako něco, k čemu se vrátíme do budoucna. Nevím, eh, jak rychle nové nařízení mm, přijde od komise možná, bude možná revizní klauzule. Už jsme o tom mluvili v první výměně názorů mm, tomto nařízení s um, možností to řešit v budoucnosti. To tedy ty, tolik tedy herkat Co se týče malých středních podniků, mm, v tomto nařízení bychom neměli vytvářet zátěž pro malé podniky především v kontextu mm, potenciálu aktivit S malých středních podniků pro růst. Myslím, že pokud e, ty, mm, tu výjimku pro poskytování informací pro malé podniky tam začleníme, tak to bude lepší pro ně a také e, ocenění naší, jejich role při vytváření růstu. Oni nejsou velkým hráčem na tomto trhu, ale s vytvořením e, kapit, Unie kapitálových trhů, tak e, budeme svědky většího důrazu na equity financování a měli bychom se bránit novým překážkám. se centrální bank, to je důležité, se týče možnosti vyjmout centrální banky z povinnosti ehm, ehm, skytovat reporting. Když si čteme stanovisko ECB, tak chápeme um, ty důvody, takže bych byla mm, připravena akceptovat tento návrh. Ale ještě než eh, souhlasíme úplnou výjimku, tak by stálo za to zvážit nevýhody této výjimky. Mohlo by to být mm, poměrně široká výjimka vzhledem podílu na trhu a pokud skutečně půjdeme usilovat o transparentnost, tak by to tento proces mohlo zkomplikovat a mohlo by to podkopovat i mm, pravomoci regulátoru na trhu intervenovat a my v této fázi nevíme jak to bude vypadat, jaké tam bude riziko, kolik rizik na sebe banky berou pro věrování. Nevíme o tom dost. Takže bychom se mohli do situace, kdy budeme mít menší eh, eh, přehled v Evropě než jinde, protože regulátoři mimo Evropu nedávají centrálním bankám tuto výjimku. Takže nemáme jasná data, ale data, která jsou k dispozici, ukazují, že podíl na trhu je značný. Takže pokud tomu správně chápu, tak mm, nějaké kompromisní řešení bychom neměli odmítnout dnes, ale měli bychom zvážit možnost, že by centrální banky posílaly informace veřejným orgánům zpovědným za dozor, možná důvěrně, a protože hm, to je veřejný orgán, měla by tam být důvěra a pak ten veřejný orgán by měl lepší představu, mohl by toho využít, když to bude považovat za vhodné. To tedy byly moje um, pochybnosti k té otázce centrálních bank. Hm, k tomu pětnému užívání reuse, to se e, definice, kterou používá zpravodaj, je pro mě trošku jiná než to, co již máme komisi a v radě, v dokumentech komise a rady. Moje chápání, takže to v podstatě navrhuje zúžení um, na ty uh, kolaterální transakce. Neužívá, uh, neobsahuje to uh, prodej těch papíru a, a jako, jako kolaterizaci, takže to by vyvolávalo určité pochybnosti na druhé straně. To jednostranný reporting, to je, jsou výhody a nevýhody, samozřejmě o tom jsme mluvili. Myslím, že hmm. ta hmm zpráva Emir. E, by bylo zajímavé se vyslechnout od komise na základě stávajících zkušeností a um, toho, jaký přístup by byl užitečný. To by bylo, užite, to by bylo dobré. Děkuji za EKR Kate Winberg. Děkuji, pane předsedo. Také chci poděkovat zpravodaji za tvrdou práci na tomto technickém tématu to skutečně je obtížné toto pochopit. Já vítám cíl zpravodaje koordinovat tu globální práci, kterou eh, děláme mm, na úrovni SP, když se snažíme mm, jak si osvětlit um, neprůhlednou část ekonomiky. Musíme měnovat tomu, co dělají se jinde ve světě, abychom jenom, eh, abychom mm, jenom prostě nepřesouvali mm, věci do jiné lokality na světě. Já však sdílím některé obavy Danuty v tom, že mm, ta zpráva v sobě obsahuje ty minimální herkaty pro některé typy SFT. Um, nemyslím si, že ta práce je hotová. Myslím, že je tady velký odpor na straně těch přispěvatelů, kteří to přepracovávají, takže mě trošku znepokojuje, že to dáváme tak brzo do legislativy a spíše bych počkala na komisi, až přijde s kompletním návrhem budoucnu, s plným hodnocením dopadu, jakmile FSB skončí svoji práci. Já bych tam nechtěla dávat něco jiného a pak e, to vrátit zpátky, až se finalizuje legislativa. Já tu zprávu vítám. E, myslím, že e, především mm, otázka definic, to bylo obtížná práce, myslím, že tam můžeme maličko upravit pozměňovacími návrhy, ale většina toho zlepšuje ten původní text jsem ráda, že zpravodaj také postupuje eh, standardy. Eh, nevím, zda by bylo možné to zlepšit, především co se týče požadovku na větší, větší standardizace, aby ESMA mohla eh, specifikovat, jaká data požaduje, jaké standardy se mají dodržovat, abychom mohli zajistit lepší kvalitu dat i pro regulátory, aby to používali ve své analýze. Co se týče dat, tak tady bych navrhovala, abychom se poučili z zkušenosti EMIR. Asi stojí za to se podívat na fázovaný přístup, abychom, se zabránili, abychom zabránili velkému třesku, kde hodně systémů nemohlo um, se, se vyrovnat tím, takže postupný zné zavádění, to by pomohlo ESMA i těm, kteří musí uh, fungovat v tom, musí ří, mm, provozovat ty systémy. Um, všechny tyto akronymy jsou skvělé, ale um, sledovatelnost pomocí nějakého kódu právního subjektu a obchodu, to je důležité. Bez standardního datového formátu to nebude mít žádný význam. Takže otázka, zda potřebujeme jednotné eh, nebo podvojné eh, ní reporting, tak pokud bude názor, že podvojné by mělo pod, eh, pokračovat, tak musíme upravit ty datové formáty, které nefungují dobře. Co se týče zveřejňování, tak já bych chtěla slyšet více od pravodaje E, proč se to rozšiřuje na všechny kotované společnosti, nejenom investiční fondy. Aby akcionáři věděli o aktivitách svých firmy v této oblasti, to je, může být užitečné. Já bych si přála zveřejňování třeba ve výroční správně úrovni využívání repo v jejich um, společnosti, ale chtěla bych slyšet od zpravodaje, zda chce řešit konkrétní problém abychom prostě jenom nezvyšovali administrativní zátěž pro společnosti, aniž bychom přinášeli jinou nějakou hodnotu investorům. Pro mm, zveřejňování investičních fondů zajímalo by mě, za e, zpravodaj posoudil to, co jsme už udělala v posledních letech, kteří vydali pokyny, které jsou mm, dobrovolné, ale poměrně podrobné ve své povaze, takže možná bychom se na ně mohli podívat podívat se na to, zda bychom je mohli využít na podporu této legislativy, aby eh, byly právně závazné. Pak tady mám relativně drobnou připomínku, co se týče načasování. Eh, minulý týden jsme měli na diskuse o úroveň dvě. Dvě politické frakce eh, řekly, že to je velmi eh, napjaté časově kontrolu opatření úrovně 2. ESMA informovala v mnoha příležitostech, že mm, jsou pod velkým tlakem, a které eh, RTS musí vypracovat ve velice krátkých lhůtách Vstup platnost od 3 do 6 měsíců vyvolává obrovský další tlak nejenom na účastníky trhu, kteří musí dodržovat eh, hůty, ale eh, také ESMA, která musí plnit kratší lhůty. Takže když jim dáme trošku více času, aby ta pravidla byla správná, organizační systémy, IT systémy, budeme to bude muset implementovat nikoli to posuzovat prostě jenom podle času. Takže bych byla pro reálnější časový rámec implementace směn toho nařízení. A prozba, my jsme dostali tuto zprávu, myslím, že to bylo 7. ledna. Byl tady problém s právníky lingvisty, takže původní termín byl prodloužen. Je to skutečně náročné jak tedy tuto zprávu mm, uzavřít pro s lhutami pro pozměňovací návrhy do úterka. Já bych navrhovala prodloužit to o týden, abychom dostali včas ty pozměňovací návrhy. Nechci to odkládat, ale že, ale chtěla bych zajistit, aby rozdíl mezi 18 prosincem a lednem byl trošičku delší, takže do příštího úterý. E, z toho, jak gestikuluje zpravodajka, zdá, že je, naklon, je, je tu ochota odložit e, tu lhůtu, takže před koncem této rozpravy bychom vás ještě neformálně konzultovali ohledně jiné lhuty. A nyní Filip Debakr za LD. Děkuji, pane předsedo. I za sebe e, chci poděkovat za tuto zprávu k velmi technické otázce panu zpravodaji. Pan zpravodaj, myslím, že odvedl velmi dobrou zprávu, které se snažil poukázat na některé důležité otázky, na které už poukázali předřečníci. Eh, snažíme se řešit eh, systémová rizika SFD a snažíme se zvýšit transparentnost celého systému. Protože víme, že roste význam SFD v globálních finančních trzích, nejenom zde v Evropě, je to eh, globální záležitost. A používání zárok i u jiných nařízení roste, na, nabírá na důležitosti. Začíná to být mnohem důležitější složka, než byla před několika lety. Musíme tudíž nejenom dávat najevo dobré záměry, protože cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly, ale musíme to i technicky nastavit správně, aby lidé v tomto odvětví mohly fungovat méně systémově rizikovým způsobem. A ještě několik klíčových eh, požadavků k, k práci zpravodaje. Teď takzvané haircuts. Vzhledem k tomu, že práce na FSB ještě nebyla dokončena, je potřeba si na to vyhradit dost času. Tím, že teď budeme mít haircuts eh, takto definovány, je to citlivá otázka. Neměli bychom spěchat, měli bychom počkat na náležité hodnocení dopadu aby bylo jasné, jaký je dopad to, co se snažíme řešit předtím, než to zave, zavedeme. Myslím, že je to globální sektor, neměli bychom tudíž eh, předjímat globální diskuzi. Dále diskuze k článku 15 rozšíření pravomocí k, od rehabilitace k opětnému použití. Tady bychom opět měli hovořit nejprve spolu o tom, jaké situace, jaké prvky se snažíme dát do rozsahu působnosti. Podle mě je tady eh, právní otázka ohledně toho, eh, eh, toho systému záruk a širšího dopadu na trhy. Snažíme se zmírnit, omezit systémové riziko, nevytvářet další, a proto bychom měli možná vyloučit TTC z rozsahu tohoto článku. Dále eh, k výkaznictví myslím, že musíme být kritičtí i sami vůči sobě vzhledem k předchozím zkušenostem u různých finančních institucí, abychom si položili jasnou otázku, co je skutečně relevantní, jaké informace musíme mít k dispozici, abychom měli transparentnost a dobý přehled o tom, co vlastně přispívá k vytváření systémového rizika protože regulátorům příliš neposlouží to, když, jsou, když je spousta různých informací a teď musíme skutečně najít, v čem je problém a najít řešení. Čili ne zvyšovat eh, tu oznamovací zátěž, ale mít věci, které jsou opravdu funkční při detekci rizika. Vzhledem ke kumulativnímu dopadu EMIRO SFDR, tak mi není úplně jasné, co by další výkaznictví SFDR přineslo. Pokud jde o eh, tu výjimku pro centrální banku, která je vyňata z tohoto nařízení, to musíme přehodnotit. Musíme se zamyslet tím, jestli je to dobré nebo špatné, protože tím také vylučujeme mnoho dalších informací z, re, z regulační oblasti. A mm, pokud jde o transparentnost, tam je snaha rozšířit rozsah působnosti na kotované společnosti. Možná bychom se měli bavit o tom, co je přidanou hodnotou vzatí těchto sektorů v potaz. Dále. Měli bychom opravdu všechno eh, sladit, zamyslet se nad eh, náklady dodatečných informací, které musí být podány. Několik článků, které zmiňuje například to, že Evropská centrální banka by mohla eh, odnímat bankovní licence nebo dávat sankce, které by mohly být vyšší, než jsou sankce vyplývající z práva hospodářské soutěže musíme vzít, vzít potaz opět rozsah tohoto přístupu. Technické standardy, to zmiňuje i Kate. Nezapomínejme na globální kontext a vzhledem technickému aspektu této záležitosti bychom možná mohli ještě rozšířit eh, tu tu Těším se na debatu, je to dobrý začátek a teď to ještě dobře dokončeme. Děkuji. Lina Roňa Kari za Já vám eh, děkuji, pane předsedo. My jsme nakloní pozitivně této otázce, ale je tu pár věcí, které chci poznamenat. rozsah působnosti a jak široký by měl být. Možná bychom mohli zahrnout centrální banky, pokud je vyloučíme. Tak omezujeme naše znalosti stínového bankovního sektoru. Takže aspoň částečně bychom je mohli zahrnout, ne kompletně. Také jsem ráda, že je tu otázka toho stropu, kolikrát je možno použít určitý cený papír. Měl by tu být určitý strop. Důležitá je transparentnost. Aby veřejnost měla přístup k výsledkům. protože pokud veřejnost tyto informace zná, mohlo by to vnést světlo do některých procesů. Některé procesy je těž, těžší sledovat než jiné. Takže bychom to možná měli více otevřít veřejnosti. Článek 22 stýká oznamovací eh, opět povinnosti možnosti ochrany zaměstnanců. Bylo by možné dát jim nějakou finanční kompenzaci? Myslím, že bychom je měli chránit, tak aby se mohli obrátit na instituce a dávat k dispozici tyto své znalosti v souladu s pravidly. Nyní Eva Jolie ze Zelené. Děkuji, pane předsedo, a děkuji pan Renatovi za jeho velmi zajímavý návrh zprávy. Chceme předně potrhnout několik důležitých věcí, které jsou v souladu s doporučeními FSP. Podporujeme minimální standardy pro hodnocení záruk a jejich řízení. Podporujeme váš návrh rozšířit rozsah působnosti, aby sem byly zahrnuty i nefinanční aspekty. A e, podporujeme se také vaše změny článku 13, aby se rozšířil požadavek transparentnosti tím, že sem zahrneme i úvěrové instituce. A konečně si ceníme vašeho návrhu vytvořit metodiku těch takzvaných haircuts, aby to bylo v souladu s pravidly ESMA, aby bylo možné rychle eh, naplnit, eh, implementovat doporučení FSB. Abychom tak eh, podporujeme také možnost rozšířit rozsah působnosti, zahrnout Evropskou centrální banku alespoň pro Eh, zprávy o dohledu. Myslíme si, že k tomu jsou dobré argumenty. Dále článek, který by pozdně vyžadoval předkládat zprávu, eh, aspoň agregovanou zprávu s objemy a propojeními eh, různých protistran FSD. Tak, aby tyto, tyto subjekty Mm, aby byla tedy v agregované formě aspoň publikovány výsledky těch takzvaných zátěžových testů. A pak, abychom šli ještě nad rámec transparentnosti, předložíme některé pozměňovací návrhy, kterých požádáme Evropskou komisi, aby eh, ohodnotila některé insolvenční eh, nástroje a abychom požádali eh, komisi, aby Eh, zhodnotila také eh, situaci těch repo orgánů, které kupují záruky a pak je eh, opět prodávají poté, kdy se trhy uklidní, aby se zabránilo lev, prodejům za levné peníze, které by jenom šířily finanční, finanční zmatek a stres. Takže Děkuji vám eh, za pokračování v této velmi důležité práci. Děkuji. Thank you. FDD nevidím tady nikoho, kdo by se hlásil slovo. Chce někdo ještě se ujmout slova v rámci postupu ke HDI? Dobrá. Takže odpověď zpravodaje. Dávám slovo. Renato. Děkuji, pane předsedo. Ano, nejprve bych chtěl srdečně poděkovat eh, všem eh, stínovým eh, zpravodajům. Děkuji za zajímavý a konstruktivní dialog, svážili jsme všechny eh, úhly pohledu. Eh, není to jsou technická opatření, ale týká se to důležité technické části evropských kapitálových trhů. Eh, jsou tady zásadní úkoly, které se týkají mm, operací s kolaterálními, tak aby se zaručila likvidita na trhu a trhu budoucnosti, o kterém doufáme, že napomůže financovat reálnou ekonomiku, že nahradí mm, možná více bankovní sektor a zvýší možnost více dotovat podniky v Evropě. Takže všichni máme zájem na tom, aby e, toto byl plodný vývoj a není tady žádný mm, konkrétní důvod, proč bychom to měli uspěchat, takže tomu dáme čas povedeme diskuze o všech pozměňovacích návrzích, ale myslím, že všichni máme zájem na tom, abychom se dopracovali k úspěšným závěrům. Co se týče prvních poznámek, které byly učiněny dnes odpoledne, například výjimky ehm, mutí centrálních bank. Na jedné straně tady je potřeba zvýšit transparentnost a proto ehm, jsou důležité informace o všech transakcích, které se provádějí na trzích, ale na straně druhé máme zájem ehm, ze strany Evropské centrální banky, aby ehm, dále se dělali politické kroky a to nej, nejúčinnějším způsobem. Kompromis Um, asi bude muset být um, nalezen mezi potřebami transparentnosti, to je to, za čím si všichni stojíme, a určitou úrovní um, zachování důvěrnosti. A to je něco, co musíme zajistit ve spolupráci s veřejným sektorem, veřejnými úřady, které mají nejrůznější funkce. A Vracím se k transakcím, které jsou tímto nařízením pokryty. Co spadá pod definici reuse? Pravděpodobně ne všechny operace tady byly zváženy, takže velice rád, když si prohlédnu pozměňovací návrhy a možná budeme moci rozšířit seznam transakcí které by mohly být začleněny. Ale myslím si, že ta pojistka je velice důležitá safeguard Plus, totiž se delegují tady určité úkoly na tomuto, na tento seznam, takže tady mohou být začleněny ještě jiné transakce, které nás dosud nenapadly, nebo nové transakce, které se mohou objevit pro v případě možných arbitráží, jak již bylo řečeno. A e, ve světle diskuse nebo na pozadí diskuse jsem, se snažím si připomenout určité zkušenosti a poučit se i z chyb, které se udělali v Emir. A když jsem mluvil mluvil jsem tady o tom, co říkala kolegyně, eh, kolega Swinburne. Musíme totiž definovat nejrůznější části této eh, složky, třeba databázy, eh, repozitářů a podobně. Vyš větší detail, detailnost by mohla osvětlit některé aspekty této oblasti a to by pak mělo být zaneseno do Ehm, další do, do složky, takže mm, všechny informace, které budou nezbytné pro to, abychom mohli ehm, vysledovat jednotlivé transakce, jejich cestu a abychom mohli identifikovat ehm, operátory a informace pro zainteresované strany. Já, zajímavé byly ostatní věci, které byly vyřešeny. Možná bychom si pak mohli říct, jestli tento požadavek bude také nezbytný, anebo jestli transparentnost by nemohla být taky zajištěna jednou částí um, transakcí. Byl jsem požádan, byl jsem dotázán na rozsah působnosti a proč bychom to měli eh, rozšířit na mm, mm, úvěrové instituce. Protože potřebujeme vědět, jak velký tento trh je, jaký je objem obchodování. E, teď e, bychom to měli vědět, zvláště když budeme pak absolvovat horší časy, točí časy, tak budeme e, muset vědět, o čem tady mluvíme, jaký je objem těchto operací. A ještě, že úvěrové instituce hrají velice důležitou roli v těchto trzích. Ty bychom neměli ignorovat. A to se stahuje nejen k malým středním podnikům, ale také k velikým um, nadnárodním společnostem, které používají vlastní likviditu tím, že obchodují um, um, nebo které mají velkou finanční likviditu, cené papíry a podobně. A to jsou skutečně velké nadnárodní korporace, které by mohly obsáhnout určité operace. Potřebujeme tedy všechny tyto aktivity, potřebujeme, aby se vyvíjely co nejúčinněji. A neměli bychom tyto podniky dále zatěžovat, proto transparentnost. Ano, podniky, které jsou registrovány na burze, stejně mají povinnost podávat čtvrtletní zprávy, také v roční zprávě hlavně musí vysvětlit stav likvidity a musí předložit zprávu o tom, jak ji využili, jak vkladů použili. A možná také musí to odpovědnost eh, za eh, finanční transakce, za cené papíry. Takže si nemyslím, že tady žádáme toho hodně víc eh, přes tyto pozměvací návrhy od eh, podniků. A pak ještě k herkatům. Jak už jsme řekli dříve, toto nařízení vzniklo eh, paralelně s restrukturačním procesem eh, bank, je to součást balíčku, takže nejde jenom o větší transparentnost, ale také větší odolnost ozdravení evropského bankovního sektoru. Nemyslím si, že je zvláštní, že my bychom cestou těchto opatření eh, se sledovali jenom transparentnost, ale také to, eh, jak eh, zajistit větší odolnost, jak poskytnout větší záruky, které by mohly být zabudovány do evropského finančního sektoru, systému. Jak jsem již zmínil, tady sledujeme transakce, které nejsou jenom marginálními transakcemi v evropském finančním systému, ale Ehm, to mm, znamená obrovský objem z ehm, ECB bylo řečeno, že spousta systémických ehm, rizik, která jsme zažili v minulosti, byla vyplynula právě z tohoto typu transakcí nebo operací, které byly, byly příliš velké pakové efekty. Takže nezvážit toto a mm, zapomenout na to, co se stalo v listopadu minulého roku eh, s FSB, Teď je to vyjasněno. Víme, že herkaty musí být do toho eh, zapracovány, tak ehm, to by se mi jevilo být jako prostá ignorance. Potřebujeme, měli bychom využít práce FSP eh, co nejlépe, zvláště co se týče mm, časové osy, protože je tady trošku časový tlak, ale toto by mohlo být eh, rozšířeno, tak aby ESMA měla nezbytný časový rámec pro to, aby mohla posoudit eh, konečné výsledky práce FSB. Pak budeme moci využít toho, co eh, nám FSB sdělí, až budeme ukončovat, dokončovat naši zprávu. Tak, to je vše, co dnes mohu říct. ale jsem si jist, že ještě budeme moci pokračovat ehm, s otevřenou diskusí a mm, co nejširší účastí, tak abychom ukázali naši zodpovědnost eh, co nejvíce a abychom správně načasovali harmonogram a zajistili, aby evropské finanční trhy měly k dispozici nástroje, které umožní větší stabilitu a čitelnost. A aby bylo možné fungovat na každodenní bázi na těchto trzích a to účinnějším způsobem. Děkuji, děkuji zpravodaji. Ehm, ještě otázka nějaká padla komisi, máme čas na krátký krátkou odpověď. Máme tady Patrika Plásna a dám mu tímto slovo. Děkuji. Já chci gratulovat zpravodajům za to, že se jim podařilo zvládnout tak složité téma. Jak řekl pan Hitmark, Ehm, toto je všechno eh, známých, neznámých. Eh, SF to zní technicky, ale prostě jde o to, že firmy půjčily, půjčovaly cené ehm, papíry své vlastní a jiných eh, finančním firmám, aby získali úvěr. Ehm, regulátor chce vědět, ale co se děje. Je o transparent, to o transparentnosti. Spravodaj Mm, zlepšil návrh komise v mnoha oblastech. Máme čtyři body, které chceme eh, zmínit. Herkat, to je prostě to holení, to znamená snižování eh, výše té zástavy, kterou dáváte za transakci. To není v návrhu komise, to není to v postoji rady. Proč? Protože to je neznámé a také nemožné. Neznáme je, že nevíme, jak budou vypadat mezinárodní pravidla Budeme to vědět v roce 2016, jaká budou pravidla. Takže nevíme, jaký bude, by byl dopad zavedení těchto pravidel pro ty herkaty. Nemáme hodnocení dopadů v komisi. Pak je tam to, to nemožné, to je právní problém. To je pro právníky. Můžeme nyní delegovat budoucí technické standardy do, na ESMA nebo EBA Nevíme, který orgán to bude dělat. Když nevíme, co přesně budeme delegovat. To musíme počkat do roku 2016. To je právní problém, který je třeba vyřešit. Druhá věc, definice eh, no, z nového využití reuse. Vítáme přístup zpravodaje, ten je založen na ekonomické definici um, Radou finanční stability. Musíme z toho dělat právní definici pro regulaci v Evropě. Eh, tady řada zlepšení, protože musíme zajistit, aby ta definice správně fungovala. My bychom navrhovali eh, stínovým zpravodajům, aby zvážili ten text rady, který plní cíle, eh, aby to bylo právně správné, ten dopad není omezený a není tady právní jistota o právu na reuse. Pak eh, výjimka to je neznámé, neznámé. My chápeme citlivost některých obchodů mezi centrálními bankami a finančními firmami. Centrální banky to nechtějí eh, reportovat do obchodních depozitářů. Víme, proč veřejné orgány eh, nechtějí předávat informace dalším veřejným orgánům. To je všechno mm, ta, firmní tajemství. My chápeme, proč to nechtějí dělat a ty jiné veřejné orgány ale potřebují tyto informace, aby tu regulaci mohly aplikovat. Jinak nemohou. Proč eh, eh, vyčlenujeme 30 evropského repotrhu pod výjimku centrálních bank? To je 30 To by neumožnilo jiným regulátorům toto aplikovat. zajímavé návrhy Nikdo a pana Pokusme se to vyřešit. Jistě by jeden veřejný orgán měl věřit druhému, aby mu poskytoval informace, které potřebuje. Poslední návrh pro banky a kotované společnosti zveřejňovat účetnictví. Transparentnost je velmi důležitá. Potřebujeme vědět víc o motivaci Um, to je přiměřenost, užitečnost, něco, co každopádně by stálo za úvahu. Otázka zpravodaje, otázka paní Hybner. Jednostrané versus dvojstrané reporting. Komise si myslí, že to je dobrý nápad. Nejenom, že to je dobrý nápad, ale e, Rada pro finanční stabilitu to doporučuje, protože dvoustrané, modulální, mm, to znamená, že obě, oba partneři eh, informují o obchodu, zvyšuje přesnost těch dat. Jaká je zkušenost Emir? My jsme se na to podívali, eh, obchodní reportitáře se aktualizují, mohou řešit to dvojí, eh, ten dvojí reporting, jsou schopni najít tedy meč Eh, stejného obchodu a ověřit, že tam není dvojí účtování, dvojí počítání obchodu. Takže pozitivní odpověď na to dvojí, dvoustrané, eh, dvoustranný reporting, duální reporting. Takže máme eh, možný lhůtu pro pozměňovací návrhy 3. února úterý 3. to je tedy lhůta, pak se bude 23. Mm, února o tom uvažovat, pak hlasovat 23. března, pak se to bude potvrdovat v dubnu 2015. Děkuji vám. Nevidím tady zpravodaje následujícího bodu programu, takže krátká přestávka. Pak budeme pokračovat v 17.45 eh, zpráva o konkurenci hospodářské soutěži.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

Yes. Okay, colleagues, we can start now. Vážení kolegové, můžeme začít. Poslední bod na pořadu jednání je výroční zpráva o Evropské hospodářské soutěži, politice hospodářské soutěže. Zpravodaj je pan Morten Messerschmidt. Prosím, máte slovo. Thank you so much, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Takže tohle je poslední bod na pořadu jednání ale to nějak neubírá tomuto tématu na důležitosti. Já eh, to vyjádřím struč, se vyjádřím stručně, měli jsme mnoho konstruktivních slyšení rozhovorů mezi stínovými zpravodaji a pakliže tomu dobře rozumím, podařilo se nám dospět k některým kompromisním návrhům. Já jsem dal k dispozici návrhy hlasovacích seznamů, včetně kompromisů, které máte v seznamu. Nebudu eh, je všechny procházet. Ale děkuji všem stínovým zpravodajům za to, že prokázali takovou eh, flexibilitu, jak jsem v průběhu celého jednání, celého procesu říkal, tak je nesmírně důležité, aby v rámci politiky eh, hospodářské soutěže zachována výlučná, v rámci výlučné eh, kompetence komise, abychom byli jednotní, aby byla zachována flexibilita a vzájemné pochopení, což je důležité nejenom z politického hlediska pro nás, ale eh, jestli, pokud chceme posunout, eh, pokročit tu, tu, ty agendy, tak, tak to má také značný význam. Tato zpráva bude poněkud odlišná, než byly ty předchozí, protože poprvé z toho vyplývají ambicioznější cíle a nový parlament po volbách. A tomu jsem rád nejenom jakožto zpravodaj, ale i eh, tedy, když se podíváme na celé kolegium, doufám, že celá tato iniciativa bude, bude eh, úspěšná. Těším se na vaše připomínky k eh, dosaženým kompromisům. Ty jsou samozřejmě zatím stále ještě eh, otevřené, stále je to na stole, stále jsme otevřeni návrhům na zlepšení a nicméně je mojí nadějí, že budeme hl- mít závěrečné hlasování příští týden, tak jak jsme se dohodli. A doufám, že ten návrh hlasovacího seznamu se setká s vaším s vaším pochopením. Takže těším se na eh, další eh, plodné komentáře od stínových zpravodajů. Děkuji pan Tibor Sany za SAD. Děkuji vám. Takže za prvé chci eh, poblahopřát zpravodaji jeho týmu a všem kolegům, kteří se zúčastnili této dosavadní vynikající práci. Máte naprostou pravdu. U většiny těchto bodů bychom mohli dospět k velmi dobře skoncipovanému kompromisu. A ta zpráva tedy začíná nabývat velmi vyvážených rysů. Zároveň musím konstatovat za SAD, že stále máme některé problematické eh, kompromisy, tedy které vnímáme jako problematické. Spolehám se na eh, rozvážnost tohoto výboru. Doufám, eh, že budou kolegové všichni přispívat k tomu konečnému eh, cíli. Ehm, tím se dostávám možná k těm nej, nejtrnitějším otázkám. To je eh, význam těch služeb všeobecného ehm, zájmu, ekonomického zájmu. SGI, té stávající verzi kompromisu, je to ještě pořád dost daleko od uh, socialistického postoje. Nemusíme si příliš uh, dlouho to vysvětlovat, ale SGEI je sektor, který představuje zna, má značný podíl na celkovém eh, podílu služeb, celkovém objemu služeb v Evropské unii. A já předpokládám, že lepší, účinnější ustanovení by v tomto případě znamenala eh, velký přínos. Je však povaze těchto služeb, že je nemůžeme posuzovat jenom na základě, nebo který prismatem eh, čisté hospodářské soutěže, protože je to zvláštní oblast evropského života. A v této oblasti je tudíž normální, že ty pozice nejsou až zas tak blízké, tedy tím mám na mysli zejména pozici EPP. Ale pro nás je to otázka stěžení. Myslím, že všichni to v tomto parlamentu chápou, proč. Proč je to důležité pro politickou levici. Druhá rovněž klíčová věc, to je kompromis o liberalizaci železničního odvětví železniční dopravy. Myslím si, že to je eh, jeden z největších problémů Evropské unie. A proto bychom měli postupovat opatrně. Třetí věc, to je, neříkám přímo klíčová otázka, i když i tak by se dala argumentovat. Ale již několikrát jsem eh, se dovolával pochopení zpravodaje a stínových zpravodajů. I další kolegové z tohoto výboru by se nad tím mohli zamyslet. Kompromis L. Tam je zmínka názvu společnosti jako jednoho tedy, jedné společnosti. A to je Google. Já doufám, že nebyla špatně pochopena naše iniciativa. My jsme chtěli trošku z toho odstranit názvy společností. Proč? Protože ono to není o jedné firmě. O Google. Jsou to jiné případy, třeba geneticky modifikované organismy. Také se to týká možná jedno, jedné firmy, ale nikdo ji nezmiňoval. Jakmile začneme vytvářet seznamy firem, tak myslím, že o to jsou jiné instituce, aby se zabývaly konkrétními případy. My se zabýváme spíš otázkami principu, které jdou jenom nad rámec jednotlivých případů. Myslím, že máme k dispozici dost nástrojů k tomu, abychom byli schopni formulovat naší pozici bez zmiňování konkrétní firmy. A závěrem ještě jedna věc. Existuje poměrně mnoho oblastí, nejenom klíčových oblastí, ale i oblastí, které mají, které mají druhotný eh, význam, které nejsou ošetřeny různými kompromisy. Možná nemohou být A přesto individuální pozměňovací návrhy mohou sehrát důležitou roli. A vycházím tady zejména ze všech těch obav týkajících se digitálního jednotného trhu. Což je oblast, v níž pořád ještě existuje hodně velký manevrovací prostor. A teď, abych to schrnul, dobře odvedená práce. Přeji si poblahopřát všem, kdo byli součástí tohoto procesu. Werner Lang. Děkuji, Werner Langen. Já nebudu mluvit dlouho, protože mám špatný hlas a bylo mi řečeno, abych moc nemluvil. Chci poděkovat zpravodaji Myslím, že část těch kompromisů, které předložil, můžeme akceptovat bez změn. O jednotlivých eh, slovech ještě budeme mluvit ve frakci na základě předloženého hlasovacího seznamu. Eh, tam půjde o to, zda by mm, budou přijaty jednotlivé návrhy nebo zmizí úplně o tom, abychom o tom mohli rozhodnout, potřebujeme hlasovací seznam. Kompromis B, náš návrh sociální dumping ehm, měl být škrtnout, aby tam nebyl. Mm, tom budeme diskutovat. Ehm, politika svářské soutěže je jeden z pilířů evropské politiky s dalekosáhlými kompetencemi a e, výroční zpráva stála diskuse s komisí by e, natrvalo měla mít více legislativních práv, to znamená při formulaci předpisů, směrnic a omezení trhu, tak komise je jediný orgán. Mm, ECB e má tedy bankovní dohled, a, která stanoví standardy a také na ně dohlíží a trestá. Vždy jsem obhajoval komisi, ale teď už jsme na úrovni legislativy, kdy změny musí do spolurozhodování nebo minimálně na základě intenzivního dialogu. Hmm. Um, kdy často jsou předkládány směrnice, ale přitom není náš názor eh, jasně zohledňován. Mm, ke kompromisu B jsem něco řekl, ke kompromisu C mm, tam jsme si mysleli, že bychom část měli škrtnout. Eh, Jme na podniku, eh, zvlášť musíme být Eh, opatrní mm, či Google. Já jsem se měl zeptat na motivy. Možná Google v některých zemích, především v jedné země, je ještě silnější a větší než v průměr, než je tomu tak v průměr, než je tomu v průměru Evropské unie. A domnívám se, že především otázka nekalé soutěže na základě mm, mm, projednávané daňové problematiky v Evropské unie musí být v centru pozornosti v příštích letech. Nedovedu si představit, že především na internetu jednotlivé e, postupy a mm, rozhodnutí e, ten, tedy v tomto, na tomto novém trhu, kde Google, a Amazon hrají významnou roli, tak a že by se tam mohla zavádět pravidla, mm, která by narušovaly hospodářskou soutěž. Já bych navrhoval, abychom dostali co nejrychleji hlasovací seznam, mohli spolu jednat na základě připravenosti, a, mm, kterou deklaroval, tedy abychom dospěli k rozumné zprávě. Mm, ty třístraná zavádění v původném návrhu, které pocházejí od sekretariátu. To si můžeme ušetřit. Když se podíváme na aktuální legislativu za poslední tři roky, nepotřebujeme další posudky, to stojí papír, překladové kapacity, nepřináší přidanou hodnotu. Prosím, mm, snažte se ten um, text zkracovat a nikoli odkazovat na naprosto nerelevantní věci. Thank you. Next speaker. Děkuji další řečník Ramon Tremuza. Především dovolte, abych poděkoval zpravodaji za odvedenou práci. Je to velice dobrá práce, není to snadná zpráva. Měli jsme asi 300 pozměňovacích návrhů, různé stanoviska z, rů, jsme z různých zemí, kde je různá realita. A myslím, že jsme velice blížíme dobré zprávě a doufám, že nakonec bude odsouhlasena se všemi hlavními frakcemi v tomto parlamentu. Já se nabízím jako zpravodaj pomohl vyjednávat eh, Myslím, že parlament má významnější hlas. Mandát, dát mandát komisi, pokud ta zpráva bude schválena tedy velkými rodinami v tomto parlamentu, pokud bude nutné spolupracovat v posledních týdnech, tak to bude potřeba. Myslím, že teda SND, SND, to je důležitá frakce, my vás eh, chceme eh, spolupracovat na co nejvíce kompromisech. Co se týče kompromisu, nemám pozměňovací návrh, ale chci také spolupracovat. Kompromis nebo ústní pozměňovací návrh v dopravě což je můj vlastní, o tom můžu s vámi diskutovat. My hovoříme o otevírání železniční dopravy, nikoli liberalizaci, ale já jsem otevřen diskusy, eh, protože chci, aby socialisté mm, s námi eh, souhlasili v těch velkých kompromisech. Google. Eh, minulý mm, mm, rok byla zajímavá diskuse na konci frakce, že jsme se shodli, že bude důležité explicitně jmenovat tu firmu. A Guardian minulý pondělí zveřejný článek, že podíl na trhu v některých členských státech roste na 90 na 96 Takže my čekáme, že komisi, nová komise něco udělá. Google začíná být jedinou firmou v Evropě. Za tři roky nebude žádná konkurence. Například komiš eh, Sarah Tinger ve Financial Times hovořil o Google, nejenom o mm, za svou vlastní stranu, ale i také za SPD, protože to je potřeba. V kompromisu, které jsme měli mm, ke Google, tak tam jsme měli zmínku preferenčního zacházení, ale minulý týden jsme neměli důkaz, že Google dělá další špatnou praktiku, což je odrazování konkurentů. Jsou firmy, které úplně zmizí pak. A klienti e, vlastně přijdou o výnosy ve prospěch Google. A tyto důkazy teď jsou na stole, má je Evropská komise. A my neříkáme nic Ehm, máme mnohem víc důkazů než v posledních letech. Měli bychom být hlasitější a hlasitější. Proč musíme autocenzurovat sami, sami sebe? Myslím, že je vyvážené, ta, vyvážená ta verze toho odstavce ke Google, když žádáme komisi, aby a tak dále, My jsme tedy otevřeni k diskusím, ale my jsme dali komisi mandát také veřejnému mínění a malým středním podnikům v Evropě, které se ptají, jak obhajujete skutečnou soutěž na digitálním trhu. Ale ve světle LuxLeak je důležité, aby jsme mm, žádali více zdrojů pro DG Competition protože je tady stále více práce, mnoho kompetencí na stole. Měli bychom přejít od méně užitečných DG, DG hospodářská soutěž. Není možné, aby velké firmy měly více eh, právníků v Bruselu než DG Competition, které pracuje na konkrétním případě, jako se tomu děje v některých případech. Takže je eh, dobré, že to všichni chceme v digitální agendě. Je škoda, že jsme neměli čas zmínit kolaborativní ekonomiku. To bude příště. Je důležité také, že se shodneme, že vyzýváme komisi, aby zvážila, zda by se mohly aplikovat sankce když e, jsou případy e, podniků v kartelu, se účastní v kartelu. Ehm, mám pocit, že mm, ti e, lidé vědí, že když se účastní kartelu, jejich profesionální budoucnost je ohrožena, že by to mohlo být demotivující. To je dobrý nápad tedy. Jsem rád, že s tím všichni souhlasíme. Takže řekněme děkuji mm, za vaši práci a doufám, že se nám podaří eh, dosáhnout kvalitní zprávy ve prospěch nás, nás všech. Děkuji další řečník za Guhe Paloma López. Děkuji. Přeji hezky den a srdečně děkuji počet pozitivních návrhů všech poslanců ukazuje, jak důležitá je politika hospodářské soutěže v EU. Jaký nabyla význam? Zohlednění tohoto v parlamentu se zdá být důležité, ukazuje demokratické a pluralistické možnosti ovlivnění politické Obsahy nemůžeme nutně, eh, nutně nesdílíme, ale vítáme práci kolegů, protože celkově je tato práce velice důležitá. Naše frakce se pokusila eh, předložit naše hlavní zájmy, zvláště eh, zájmy evropských zaměstnanců a zaměstnanky. Je důležité, aby politika hospodářské soutěže EU byla zacílena na vytvoření pracovních míst a mm, veřejné e, zprávy. E, pokusili jsme se poukázat na to, že politika hospodářské soutěže a její nástroje by, že by se jí měla ekonomika chopit, protože tam je možné vytvořit pracovní příležitosti právě v oblastech, které v současné době vykazují vysokou míru nezaměstnanosti. Než eh, začne komise aktivně působit, tak bychom měli sociálně a ekonomické dopady zvážit a nezapomínat na ně, mm, protože se to posuzuje příliš málo. Musí se najít alternativy pro ty, kteří pracují v průmyslu. Jestliže politika hospodářské soutěže nezohlední tyto faktory, tak eh, to bude překážkou pro uchování kvalitativně, eh, kvalitativně dobrých pracovních příležitostí, které evropská mm, průmysl má a do budoucna může ještě vytvářet. Logika deregulace nám ukazuje, že eh, nejsme schopni rozumným způsobem nechat fungovat ekonomiku. Tato neoliberální logika nám umožňuje to, že se koncentrují veliké podniky a vznikají oligopoly, a ty pak eh, vedou nebo řídí Evropskou eh, unii. Politika hospodářské soutěže musí být nástrojem pro zaměstnance a musí <clears throat> pro tady být pro ekonomiku a musí být nástrojem pro zaměstnance a neopačně. Existují určité věci, které nám trošku mm, dělají starosti. Tak například zemědělství a průmysl potravinářský, tady musíme být opatrní. Kromě toho jsme proti státním ehm, příspěvkům ehm, bankovních eh, sektoru. To určitě nevede k pozitivním ehm, dopadům. A také si nemyslíme, že je správné, aby například v souvislosti s účastí ve Španělsku, tam, tam to nevedlo vůbec k ničemu. Pak k aktivitám v některých zemích, Španělsko k tomu patří a tady tím myslím obnovitelné energie. Tady požadujeme, aby se opravdu něco udělalo proti energetické chudobě. 10 tisíc lidí posledním eh, roce podle eh, našich zpráv eh, přišlo o život. Všechny tyto návrhy se ubírají ve stejném směru. Přejeme si politiku soutěže, hospodářské soutěže jako návrh pro řešení problémů Evropanů. Nemá to být jenom korzet, který by měl jenom dále liberalizovat ekonomiku. Děkuji za zelené další kolegám. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji za tuto zprávu a za spolupráci, protože pravděpodobně existuje málo ekonomicko-politických témat, kde názory Frankce jsou tak daleko od sebe, jako v otázce hospodářské soutěže. A podařilo se nám v tomto tématu se dopracovat velice konstruktivnímu a zprávě byla rozpracována v přátelské atmosféře. A to je, myslím, skvělý výkon zpravodaje. Byla to skutečně velice konstruktivní vyjednávání. Nechci teď procházet celým dokumentem, ale vyzvihnout snad tři nebo čtyři body konkrétně. Co je pro nás důležité, je pozměňovací návrh 277, k tomu zakazujeme zvláštní hlasování. Zažádáme o to heslo LuxLeaks, jde o eh, daňové obchody pro určité firmy jak řekl kolega Langen, to je znamená zkreslování eh, hospodářské soutěže a tady bychom rádi, kdyby se výbor, eh, Evropský parlament a komise k tomu eh, vyjádřili, aby se rozjelo vyšetřování. Mm, eh, ještě mm, prostě máme v úmyslu pozbírat mm, eh, podpisy a doufáme, že tím vyšleme ještě další signály pro to, aby se celá tato problematika vyšetřila, protože to je hrubé zkreslování soutěže, co chceme zvážit, co by tady mohly jednotlivé státy udělat. Další věci, které mám, ty jsou obsaženy v kapitole, kapitole informační a komunikační technologie. K tomu máme dva pozměňovací návrhy od nás, které bohužel nebyly přijaty a které bych tam byl rád viděl jménem zelených. Jedna věc je výzva komisi eh, týkající se veřejných, eh, jsou to eh, otevřené standardy, hlavně bychom měli toto vzít potaz, podporovat to. Myslím si, že to je v zájmu Evropské unie, aby tady byly stanoveny standardy a abychom ovlivnili eh, soutěž v tomto směru a pak neutralita sítě. Jestliže digitální jednotný trh je jedno z velkých politických témat tohoto období, v tohoto období v Evropském parlamentu, tak neutralita sítě bude jedno z velkých politických témat. Měli bychom se za to zasadit, aby tady byla férová, eh, neutrální síť eh, co do mm, soutěže, aby, aby tady byly stanoveny správné podmínky. abychom zachovali eh, neutralitu sítě, aby nebyla oslabena. Eh, komise ale má asi jiné plány. A poslední věc, ještě bych chtěl upozornit na odstavce týkající se Google. Při jednáních jsem eh, zaregistroval něco zvláštního, že zrovna sociální demokraté a zelení se zasadili za to, že eh, nebudou pranířovat jeden konkrétní eh, podnik. Eh, já bych v zásadě byl takto ponechal. Přitom se pořád poukazuje na to, že neexistuje žádný důvod šetřit tento podnik, ale že by to bylo dobrým principem, kdyby Evropský parlament nejmenoval jednotlivé konkrétní podniky, pokud se to ale změní pak, eh, a bude to tak schváleno na plénu, tak my na frakci o tom ještě budeme diskutovat, jak eh, zacházet s takovými věcmi do budoucna, protože bude existovat celá řada podobných podniků, kteří v podobných případech eh, se budou objevovat v různých zprávách. Děkuji. A my myslím si, že v tomto případě bychom měli o tom zásadně diskutovat, jak s tím zacházet. Ale souhrnuje je to, byla velice dobrá jednání a doufám, že příštím roce to, to bude probíhat podobným konstruktivním způsobem. Děkuji. Thank you. I have two... Děkuji, měl bych dvě žádosti no, um, v rámci eh, postupu každý AI, nejprve Anistot. Dvě minuty. Děkuji. Ano, pokusím se vyjádřit velice stručně, protože my jsou, chci poděkovat jako ostatním eh, zpravodaji a synu zpravodajům za práci, kterou odvedli. A jak řekl můj kolega Tibor, eh, máme tady mnoho dobrých kompromisů, ale myslím si, že jsou to oblasti, které vyžadují ještě další práci. Eh, zvláště bych se chtěla soustředit na oblast služeb veřejného zájmu ekonomického. Myslím si, že to je oblast, která přitahuje pozornost. Mám hodně. Ehm, máme tady řada organizací, které fungují v mé zemi a také napříč celou Evropou. A lidé mají pocit, že není legitimní, eh, aby Evropská unie intervenovala, aby eh, zabraňovala eh, poskytování služeb, které jsou eh, součást eh, demokratického mandátu. Například dva příklady. Občané chtějí třeba mít různé energetické projekty a bylo jim řečeno, že to není možné v rámci hospodářské soutěže, že potřebují podporu svých vlád. Oni si myslí, že to je naprosto neférové a já taky a, e, nebo třeba sociální bydlení protože tady existuje zákon o hospodářské soutěži, tak je nelegitimní, aby některé takové bydlení bylo k dispozici některým částem společnosti. Myslím, že je velice důležité, aby existovala demokratická zodpovědnost v tomto parlamentu, abychom si eh, ponechali, eh, aby, aby veřejné úřady mohly vykonávat svůj demokratický mandát tak, aby mohli občanům eh, splnit jejich potřeby. To je přece definice veřejného ekonomického zájmu. Myslím, že v tomto máme jasno a je důležité, abychom si zanechali, ponechali tento prostor těmto veřejným úřadům. A proto je podstatné rozšířit tato pozměňovací názory, aby byly jasné jasně vyjádřili. Jsou tady myslím některé problémy, které už byly diskutovány. Ehm, pozměňovací návrhy nejsou nejednoznačné a pokud ehm, si eh, neponecháme, měli bychom to ponechat tento prostor pro tyto úřady, tak aby se mohly splnit potřeby občanů. Takže, jak už řekli kolegové, mm, ehm, mm, eh, tady eh, je mm, spousta lidí, v tom vyjádřila své obavy. Děkuji. Thank you. Děkuji. Werner Langen? Ne? Já mi se zdálo, že se hlásíte o jako krátký příspěvek. No tak prosím. Kdy um, dostaneme ten hlasovací seznam? E, to by bylo dobré, kdybychom to dostali brzo, protože bych to rád projednal v naší frakci. Friday. Apparently... Pátek. Zdá se, že pátek budou se vlastně seznamy k dispozici eh, a dáme nyní možnost zpravodaji odpovědět. Děkuji. Děkuji vám všem. Žádná velká překvapení, tedy největší překvapení je, že tady křesťanský demokrat eh, volá, abychom eh, neměli tu eh, knihu stvoření. Ale jinak to odráží všechno, o čem se hovořilo na přípravných jednáních a nyní jde, jde o to klíčové hlasování. Myslím, že Všechno se dělo v duchu kompromisu, je jasné, že nemáme k tomu kompetenci, nemáme možnost nic pohnout, pokud nebudeme spojeni. Je tudíž zklamáním mít tady tohle oznámení od vaší skupiny teď. Jestliže kompromis F už měsíc je probíran, aniž se to zmiňuje, zmínilo, všechno proběhlo v dobré atmosféře. A jestliže tohle znamená, že duch kompromisu již eh, zmizel ze strany socialistů. Bylo by hezčí, kdybychom to věděli od začátku. To by usnadnilo kompromisy s dalšími skupinami. Vzhledem k tomu, že naše platforma, kdybychom věděli, že to je všechno nebo nic, bylo by dobré to vědět. Je dobré to pak říct, prostě pojmenovat věci pravými jmény, když není F a A, tak konec pokud je tam nějaké klíčové slovo. Pokud ne, no tak pak se tam můžeme bavit. Stejně jako u všech ostatních pozměňovacích e, návrhů. Takže máme tu 300 pozměňovacích návrhů. Snažili jsme se vypracovat kompromisy. Není velkým překvapením, že panu Langenovi se nelíbí sociální dumping, to, tedy to, ta formulace tam. My jsme se snažili vyhovět všem skupinám. A ti oponenti, teď, ty, ty nejsou v tomto sále, je to komise, kterou chceme ovlivnit. Což lze jedině formou kompromisu. Jedině eh, díky flexibilitě. Takže jsem velmi zklamán. Děkuji panu Tromosovi za to, že zdůraznil nutnost nadále jednat o všech těch, těchto bodech. Včetně Luxleaks, Google, doprava. Já budu pokračovat v těchto jednáních, ačkoliv některé skupiny možná už se nedostaví k jednání. Myslím, že je to příliš důležité abychom to ohrozili. Jinak to bude jako poslední týden ve Štrasburku. Nevím, jestli socialisté byli hrdí za to, že, jsme, že tu nebylo žádné doporučení od této sněmovny o pracovním programu. Jistě můžeme mít vlastní samostatná usnesení, můžeme si všechno prosadit sami, ale pak to neprojde. To není mou ambicí u této zprávy, nechci, aby se to stalo. Takže snažme se, pokusme se dát hlavy dohromady. Pokud tu nějaký problém je s kompromisem F, tak eh, pojmenujme, jaký problém. Minulý týden jsme souhlasili s tím, že budeme mít oddělené hlasování. Jaké přesně části se socialistům nelíbí? Všechny? Poslední? Jaká slova, jaké formulace? Prostě mě, dejte mi nějakou možnost pokračovat v tomhle procesu. A ta liberalizace železnice. Pan Tremoza říká, že je flexibilní, pokud jde o změní, takže neříkejte všechno nebo nic. Dejte mi něco konkrétního. Alespoň to byste mohli udělat, když jsme už tak blízko poslední metě. Digitální jednotný trh, tady mám dobrou zprávu a to, že v hlasování v IMKU o stanovisku, které bude součástí naší zprávy, odráží mnoho ze společných zájmů, které máme a já doporučím, abychom je zahrnuli. Vidíte to také v mém vysvětlovacím prohlášení, které součástí toho návrhu, eh, které jsme rozesílali, to je, vidíte, že tam je to součástí digitálního trhu, pokud jde o kompromis C, pane Lange. Vím, že to eh, není zrovna váš sen, ale v duchu kompromisu. Pokusme se eh, najít nějakou společnou půdu. Když jsme se setkali minulý týden, strávili jsme spolu dvě skvělé hodiny, mě se líbilo. A já jsem jenom vás chci informovat. Jenom tomu, že předseda se musí v 6.30 účastnit velmi důležitého jednání, tak prosím, doveďte to k nějakému závěru. Právě se k tomu dostávám, ano. Takže nebudeme příliš emocionální, pokud jde o politiky konkurenceschopnosti. Já jsem se vás zeptal, předložte návrhy. A pak už jsem od vás nic neslyšel, nic jsem nedostal od nikoho z vaší skupiny. Takže přestože se mi zdálo, že jsme blízko. Pokud něco máte, prosím, řekněte mi to, ať o tom určitě najdeme kompromis. To je eh, z mé strany zatím vše. Děkuji much. The uh, timetable. Eh, časový harmonogram je následující. Hlasování 27.1. v plénu v březnu. Příští schůzka tohoto výboru pondělí ve 3 hodiny. Budeme pokračovat v úterý. Děkuji. Thank you.